Bien oui, mes chers amis. Přátelé, děkuji. Děkuji, pane místo předsedo, za vaši pomoc. Tak, vzhledem k tomu, že tu není naše paní eh, předsedkyně, tak se slova ujmu já. Doufám, že to vydržíte, budu tady předsedat našemu dnešnímu zasedání. Začneme elektronickým hlasováním. Nejprve máte zprávu e, rozhodnutí, o rozhodnutích přijatých koordinátory. To, to proběhlo včera večer. Vlastně máte tam 9. 22. listopadu tam zasedali koordinátoři, ale ne zasedal náš výbor. Takže pokud se nikdo neozve, pokud do 12.30 se tedy nikdo neozve, tak to bude považováno za schválené rozhodnutí koordinátoru. A nyní tedy hlasování. Pojďte, vyzkoušíme si hlasovací systém. Jednak se podíváme, kolik tu máme přítomných karet, ověříme, zda žádná frakce nemá někoho navíc, takže zahajuji hlasování. Zkuste to, prosím, děkuji. A všichni hlasovali. Končím hlasování. Všichni ale nehlasovali. Jeden nám chybí, dva nám chybí, čtyři nám chybí. Někdo nechce hlasovat tak kdo pak nám to nehlasoval? Tak a je to. Výborně, už nikdo nechybí ani není nikdo navíc, takže můžeme začít hlasovat a začínáme zprávou paní de Monte urychlení inovací v oblasti čisté energie. Vím se právě posadil tak to bude zásadní hlasování. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Děkuji. Proti? Někdo se zdržel? Přijato. E, pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Adopté. Amendment. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis. Ano, je to v pořádku všechno. Takže kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Čtyřka je také přijata. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? 28 je zamítnuta. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrží? 41 je přijata. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. 42 je zamítnuta. Takže hlasujeme tedy o 42 teď. Zahajuji hlasování. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. D'accord. Il y en a un du vote, là, je sais pas. Nevím, někdo prostě nehlasuje, jeden hlas mi tady chybí. Tak, končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 44, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. 44 je přijata. A nyní pozměňovací na 46 padá. 47 pro, proti, kdo se zdržel, 47 je zamítnuta a máme tu kompromis číslo 6, kdo je pro, proti, zdržel se, 46 je přijata. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro, proti, zdržel se, a myslím, že to musíme ověřit, takže budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijatý návrh. Nyní pozměňovací návrh 60 pro. Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je také přijat tento pozměňovací návrh, ale jestli chcete, tak to ještě zkontrolujeme. Hlasujte. Končím hlasování. A je to. Je přijat to. 20 ku 19. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Čili sedmička je přijeta a jdeme k pozměňovacímu návrhu 56. Kdo je pro? Proti? Takže ověříme opět. Prosím, zahajuji hlasování. E, pozměňovací návrh 56. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní kompromis číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 8 je přijat. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kompromis 1 je přijat. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Hlasujte, prosím, o pozměňovacím návrhu číslo 3. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 2 je přijat. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Pardon. Jedenáctka je přijata a na závěrečné hlasování elektronickou cestou zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek 33 hlasů pro, 5 se zdrželo a 2 proti, čili eh, tento, mm, tato zpráva je přijata. Blahopřeji paní Demonte. Další hlasování se týká zprávy pan, pana Marinesku, příští VFR, příprava postoje parlamentu VFR po roce 2020. Je to zpráva pana Marinesku. Začneme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je to přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis je přijat. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 3 je přijat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? 14 je zamítnuta. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Čtyřka je přijata. Pozměňovací návrh 10 pro, proti. Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 10 přijat a není 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to ověříme elektronickou cestou. Prosím, hlasujte o pozměňovacím návrhu 16. Končím hlasování. Ano, skutečně je to zamítnutý návrh. Takže pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se. 15 je přijata. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, kompromis 5 je přijat. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel se, 31 je zamítnuta. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdržel se, není to úplně jasné. Takže děláme to ještě elektronickou cestou, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnutý návrh. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Šestka je přijata. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato 22 hlasů proti 19. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Ne, pardon, to, to vlastně procházíme, takže 44, 46, 47, to jde stranou, takže kompromis 7 pro, proti, kdo se zdržel, sedmička je přijata. Pozměňovací návrh Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 52 je přijata. Po, ne, tak to ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto, zamítnuto. Takže to bylo správné, že jsme to ověřili. Pozměňovací návrh 53 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Pozměňovací návrh 53 je přijet. Nyní 54. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je přijat, ale ověříme elektronicky. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Je to přijatý návrh, ano. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdrží? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Kompromis 8 je přijat. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak ověření elektronicky, prosím. Hlasujte. Pro, le, pro l'amendement 55. To o 55. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Tak, ověření opět. Pozměňovací návrh 56. Hlasujte. Končím hlasování. je zamítnut. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Jedenáctka je přijata. A nyní pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 60 je zamítnuta. Ne, otevíráme k 60 ještě elektronické hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Pro. Proti. Zdržel se. 66 je přijata. Kompromis číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis číslo 12 je přijat. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 85 je přijata.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 qui vote contre, qui s'abstient. Amendement 113, adopté. Amendement 114, qui vote pour, qui vote contre. Kdo se zdržel? 114 je přijata. Kompromis 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 16 je přijat. Pozměňovací návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujeme elektronicky ke 120. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměc, eh, kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 17 je přijata. Pozměňovací návrh 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřím elektronicky. 128. Hlasujte, prosím. Přijato. Pozměňovací návrh 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, i když to zdá se stejná většina. Hlasuj, takže hlasujte, prosím. Končím hlasování. Není to úplně stejné. 129 je přijata. Pozměňovací návrh 130. Kdo je pro? Proti? zdržel se, 130 je přijata. Kompromis číslo 18, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, kompromis 18 je přijat. A přecházíme k pozměňovacímu návrhu 145, kdo je pro, proti, zdržel se, 145 je přijata, 146, kdo je pro, proti, zdržel se 146 přijata, 147 pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se 147 přijata, 144 pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 148 pro, proti, zdržel se, 148 zamítnuto. 149, kdo je pro, proti, zdržel se, 149 je zamítnuta. 150 pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 151 je přijatá. Pozměňovací návrh 152. Pro? Proti? Zdržel se? 152 je přijata. Ne, ověříme elektronicky. 152 hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 153 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní tedy přejdeme k závěrečnému elektronickému hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A tento, tato zpráva tento je přijata 38 hlasů pro, 3 proti. Blahopřeji. No a poslední hlasování, což je zpráva paní Griffin o dohodách o letecké dopravě mezi ES a Spojenými státy americkými, takže hlasujeme elektronicky. O zprávě paní Graf Griffin zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, paní Griffinová tedy získala zprávu 38 hlasů pro 3 se zdrželo. Blahopřeji. Takže naše hlasovací, náš hlasovací úsek je ukončen a bude nyní veřejné slyšení. Toto slyšení o balíčku opatření v oblasti mobility, silniční poplatky, eurovinety a vše s tím spojené, zejména v oblasti využití elektronických systémů. Bien, alors. Dobrá. Milí kolegové, domnívám se, že je tedy na čase přejít ke slyšení. Jenom připomínám i pro naše panelisty, i pro pány, dámy poslanci, bude to fungovat stejně jako včera obdobnou metoditou. Nevím, jestli budu mít stejnou autoritu jako paní předsedkyně. A mám tady kladívečko aby skutečně jste dodrželi veškerý ten stanovený čas. Víte, že předseda může přerušit i mikrofon, vypnout mikrofon, což bych nerad, ale v krajním případě. Čili naše slyšení vlastně je jiné, než bylo včera odpoledne. Je to tedy o road charges, o silničních poplacích. Je to velmi důležité. Jednak jde o rozdělení nákladů, které odvisí od infrastruktur, ale také jde o to vlastně bojovat proti některým škodlivým jevům a nastolit určité principy. O nich určitě budeme dnes ještě hovořit. Budeme také diskutovat o přerozdělení zdrojů, o tom všem, co se točí kolem tedy využívání silniční infrastruktury a o způsobech, jak vlastně přerozdělovat zdroje nebo jak přidělovat ty zdroje. My ve Francii víme vlastně, že silnice je hlavní vlastně síť pro přesouvání jak zboží, tak osob. Já tedy představím naše panelisty. Máme to potěšení mezi námi přivítat pana Gabriela Benedetto, který je ředitelem Telepas SPA, CEO ředitelem Telepas, tedy uh, mítné, no, mítné firmy, pan Madame Lorian Creed, která je generální ředitelka Mezinárodní federace automobilů FIA, pan Remy Lebeda, který je který zastupuje International Road Union IRU, pan Libor Lochman, se kterým se dneska seznamujeme. Je to výkonný eh, ředitel CER, zastupuje vlastně železnici, pan Imedelis, Dionelis, který je zástupcem ASECAP, European Association of Operators of Toll Road Infrastructures. A Vyslechneme si je tedy postupně a budu přísný. Takže předám postupně jednotlivým panelistům slovo v tom pořadí, jak jsou tu zapsáni a vystupujícím připomínám, že mají sedm minut pro to, aby tedy stihli říct to, co chtějí a po sedmi minutách předají slovo dalšímu vystupujícímu. Já se pokusím to všechno uhlídat, abychom pak mohli opravdu diskutovat, takže okamžitě dávám slovo panu Benedetu, takže to je operátor tolového systému. Máte slovo. Signore e signori, buongiorno. Presidente, la ringrazio per la parola. Utilizzo qualche slide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 a my tedy máme v Evropě asi 30% podíl na trhu. Náš obrat je asi 6 miliard euro a tyto peníze stahujeme z běžných účtů našich klientů. Ať se jedná o společnosti či o soukromé klienty. Patříme do asociace EPIS, je to 15 poskytovatelů a i my jsme rozšířili naše působení do dalších evropských zemí a také nyní provozujeme interoperabilitu což je zakotveno ve směrnici. My se domníváme, že trh by měl být zjednodušen. Zjednodušení se provádí tím, že se poskytují služby, z další s dodanou přidanou hodnotou a lze také snížit náklady pro koncové zákazníky, ale je třeba také snížit náklady pro provozovatele. My se domníváme, že hranice 24 měsíců E, ze staré směrnice by se měla vyškrtnout, protože tím pádem se operátoři mohou dostat na zajímavé a atraktivní trhy. A e, v každém případě je pro nás také důležité nabízet on-board units, které jsou však desetkrát dražší než krátkovlná technika. To znamená, že si přejeme takovou techniku, která by představovala 80 trhu, až na Belgii a Německo eh, ve všech ostatních zemích je krátkovlná technika standardem. Směrnice předpokládá, že technologické standardy budou také kontrolovány v jednotlivých členských státech. Tímto aspektem se ještě budu zabývat. Já se chci věnovat ještě aspektům, na kterých je třeba ještě dále zapracovat ze strany všech subjektů. V každém případě překážky pro nové operátory je třeba odstranit. A v čem tyto překážky spočívají? To e, má co dočinění s mnoha každodenními věcmi. V momentě, kdy existují různé požadavky na různé dokumenty. To jsou dokumenty, které musíme požadovat od klientů a potom také certifikační procesy pro standardy a potom místní jazyk. Často nebývá tedy hlavním jazykem angličtina. A také u systému odměňování existují různé systémy. Není zde důležité kolik, ale je důležité, aby zde bylo zaručeno pokrytí nákladů a to v těch zemích, kde existuje rozhraní. Já se domnívám, že také e, slyšíte z mých slov, že nejzásadnější věcí je technologie. A toto téma řešit pouze v přílohách podle mého není adekvátní technologie slouží k zabezpečení příjmů. Je to asi 99,7 eh, veškerých příjmů. Musíme také dbát na interference, eh, tak, aby nedocházelo ke konfliktům se stávajícími komunikačními systémy svět a celý trh je stále více, více určován satelity a to také v Německu především a všechna přechodná řešení skrý vají určitá nebezpečí, e, která by vedla ke snížení standardu. Takže musíme se k technologii stavět opravdu opatrně. My vítáme přeshraniční výměnu názorů, která má být dále rozvinuta, protože tímto způsobem e, získáme e, jistotu u příjmů. A Ehm, existují různé organizace a struktury v jednotlivých zemích, jako například výběrčí mítného a poplatku a právě proto si přeče, přejeme lepší standardizaci. V nedávné době zav vádějí některé země také tuzemské, jejich tedy vlastní systémy a to často brání zavádění interoperabilních standardů, což ovšem zase přináší výhody pro jednotlivé země z hlediska onboard unit. Takže my se domníváme, že všechny všechna tato opatření by měla být standardizována a na tom chceme dále pracovat. Děkuji. Nyní dám slovo paní Creed, to je generální ředitelka Mezinárodní automobilové federace FIA. Máte sedm minut, madam. Děkuji vám za pozvání. My ve FIA mám, reprezentujeme 37 milionů Eh, uživatelů a chceme zajistit bezpečnou a rychlou mobilitu, čili eh, plníme eh, požadavky balíčku a snažíme se zlepšovat přeshraniční mobilitu tím, že zajistujeme dobré cestování pro uživatele není vhodné používat nějaké, eh, nějaký systém, který by byl jednotný pro všechny. Eh, problémy, které byly identifikovány, nenutně se objevují v návrhu. Tlumočníci vás prosí, abyste trošku zpomalila, nestíhají. Není žádný problém, prosím. Zpomalím. Děkuji. Zátěž pro motoristy už je poměrně veliká a návrh ji nutně nevyřeší a e, ne, e, nutně se to vyřeší e, mítným. Komise chce zajistit nebo komise obvykle používá ten systém e, platba za užití a ukazuje se, že 82% daní a poplatků se e, týkají toho, že čím dá více jezdíte, tím více platíte. Máme zde e, spotřební daň, DPH z paliva, dále daně z registrace, z vlastnictví a tak dále. 10% je mítné. Máme zde eh, další náklady, které by byly 1,2 miliardy za systém a za fungování systému a to bude pokryto eh, uživateli. Potřebujeme tedy eh, systém, který bude fungovat. Myslíme si, že systémy národní odpovídají tomu potřebám náklady eh, mají nést řidiči nebo všichni občané, to záleží na tom, co si daná země vybere a my se zabýváme spíš subsidiaritou, nikoli v přiměřeností. Eh, cílem je zajistit financování infrastruktur. V roce 2013 jsme měli eh, příjmy 120 miliard, 286 miliard a e, doplatili jsme 178, čili byl e, pozitivní, byla pozitivní e, bilance. Naše studie také ukazuje, že na tom grafu, který vidíme zde dole, vidíme, že poplatky na infrastrukturu klesly z 1,2 téměř na 0,8 v roce 2013 ve srovnání s počátečním rokem 1995. Financování tedy je k dispozici, záleží na redistribuci tohoto finančního mechanismu. E, poté, co se e, tedy zaplatí. Je zde ještě eh, povinnost eh, informovat, ale není povinnost eh, potřebovat všechny prostředky na údržbu a zlepšování. Souhlasili bychom z toho, aby, nebo souhlasíme s tím, že špatně udržovaná infrastruktura má negativní vliv na bezpečnost a návrh podle našeho zmínění eh, nevyhovuje požadavkům a potřebám eh, spotřebitelů. Dalším cílem je podpořit rozvoj čistých aut. Zde eh, návrh hovoří o nákladech nebo o, financova- o, o poplacích podle znečišťování řidiči na to reagují tak, že eh, přijímají technologie, které eh, navrhuje vláda, takže měli jsme eh, větší tlak na užití naftových motorů, nyní na užití elektromotorů a směrnice má cíle, které jsou možná až příliš ambicio, ambiciozní. Každopádně to, co teď je ve směrnici, závisí na uh, po, mm, tom, co uzná za vhodná, každá, vhodné každá dotyčná země. A návrh předpokládá užití faktorů konformity, eh, což eh, není zcela možné, je snaha diferencovat ceny podle typu vozidla a chtěla bych jenom připomenout, že eh, uživatelé eh, by měli eh, mít různé možnosti mobility podle toho, jaký způsob Eh, mobility používají je zde eh, riziko samozřejmě potom, že se více bude jezdit po eh, malých silnicích. Takže je různé, velké množství různých národních systémů a je obtížné je nějak koordinovat v rámci Evropské unie a jednotný systém by měl diskriminační efekt na jednotlivé země. Už se v Evropské unii platí, že diskriminace na základě národnosti eh, není přípustná. V tomto smyslu se zmiňujeme o palubních eh, jednotkách pro ty, eh, kde se rozhoduje platit podle užití a rovněž je naším cílem zajistit, že, aby systém zachovával legislativu ten, tyto, ten systém by se měl používat čistě pro účely, pro který je určen a ne pro nic dalšího. A závěrem Myslíme si, že ten návrh tak, jak stojí nyní, by způsobil větší náklady pro uživatele a neumožnil by udržitelnější dopravu. E, myslíme si, že hlavním cílem má být výstavba a udržba infrastruktury a dále, e, že podle článku e, 91 smlouvy by se mělo kontrolovat, by se měla kontrolovat zásada nediskriminace. Takže musíme eh, sledovat eh, cíle, které chceme zajistit, ale zároveň eh, zajistit bezpečnost pro uživatele a nediskriminaci. Děkuji, tak slovo má nyní pan Toc, výkonný ředitel doprava a prostředí. Děkuji. Vedu oddělení TI e a mm, také poplatky, silniční poplatky, eh, těm se věnujeme již od 90. let. A já bych chtěl začít svou prezentací tím, abych se podíval do minulosti. V roce 1999 byla založena, zavedena také vyněta a první země začaly platit mítné. Bylo to, eh, byla to Belgie, Nizozemsko a domnívám se, že další bude nyní Bulharsko. A máme tady také určité výhody související s placením mým, protože to souvisí také s tím, že se vyrovnaly podmínky mezi silniční a železniční dopravou. Jsou to také příjmy pro vlády. Je třeba zdůraznit, že všechny tyto výhody byly dosaženy bez negativních ekonomických dopadů. My jsme se podívali na německou LKV mítné, tedy mítné pro eh, eh, kamiony a my jsme viděli, že nedochází k žádným negativním e, ekonomickým dopadům. To je třeba zdůraznit, protože někteří z kolegů pravděpodobně řeknou, že mítné a silniční poplatky vedou ke silniční katastrofě, ale tomu tak není. Podíváte-li se na návrh komise, tak my se domníváme, že tento návrh je dobrý, ale můžeme ho také zlepšit. Máme čtyři doporučení. Jedno se týká eh, osobních aut, další těž, těžkých aut, tedy kamionů. tedy. Začneme s kamiony. V celé eh, řadě zemí existuje mítné pro kamiony, ale vzhledem k internalizaci externích nákladů, tak eh, tady vidíme, že těžká nákladní vozidla způsobují velké škody na silnicích a to není žádným způsobem kompenzováno. Eh, musí za tyto náklady také platit společnost, tedy daňoví poplatníci. My se domníváme, že by bylo lepší, kdyby platili uživatele a znečišťovatele. V této souvislosti musíme udělat dvě věci. Za prvé musíme akceptovat návrh komise a ukončit platnost vinět. Tyto viněty jsou diskriminační a měl by, měla by jich, jejich platnost ukončena a externí náklady komise hodla uplatňovat externí náklady na část sítě, ale my se domníváme, že bychom měli vztahovat externí náklady na celou silniční síť. Druhý bod se týká CO2. Jak víte, tak CO2 je velkou výzvou v dopravě Doprava je velkým zdrojem CO2 v Evropě a my máme především problémy v nákladní dopravě. Emise se zásadním způsobem zvýšily od 90. let. Jeden z největších problémů, které máme s kamiony, je to, že nemáme dostatečné fiskální nástroje, jak eh, zlepšit emise u nákladních aut. Nejdůležitější fiskální nástroj je ten, aby opravdu špediční společnosti kupovaly ty nejčistší vozidla. A tím pádem získali také slevy na tato vozidla. A třetí bod se týká lehkých užitných vozidel. Vy jste si určitě všimli toho, že se zvýšil zásadním způsobem počet lehkých užitných vozidel na silnicích. Souvisí to také s tím, že tato vozidla jsou například osvobozena od mnoha předpisů. Nemají tachografy, nepotřebujete zvláštní řidičský průkaz. To znamená, že my podporujeme jejich využívání. A v Belgii například eh, když, eh, byla uva, když se začaly placo, eh, platit silniční poplatky, tak se za dodávky, tedy lehká vozidla neplatilo. Ale toto bychom neměli podporovat, my bychom měli tato vozidla zařadit do celého systému silničních poplatků. A potom osobní vozidla. Uh, Tady vám dám tři věci k úvaze. Jedna věc je ta, že silniční známky jsou diskriminační a nejsou efektivní v eh, tady eh, ve všech zemích prakticky platí hlavně zahraniční návštěvníci, tedy cizinci. Není to tedy účinný nástroj. A my máme obrovské problémy s eh, silničními zácpavy. A my tady máme jeden nástroj, jak řešit tyto silniční zácpy a to by byly poplatky za kilometr. Takže bylo by škoda tento nástroj nevyužít. A, a třetí úvaha je ta, že se mění mobilita. My chceme přejít k mobilitě, která bude víceméně automatická a také elektrická. A potom bude také elektrická doprava lehká, eh, eh, levná a tím pádem také bude budou moci jezdit eh, všichni lidé, děti i starší lidé. A toto by také mohlo velice zatížit náš mo- systém mobility a silniční systém. Uh, a také by to mohlo vést eh, ke snížení daní z benzínu. My se domníváme, že tedy by měly být eh, zavedeny silniční poplatky na kilometr. To je konec mé prezentace. Děkuji vám. Merci. Děkuji mnohokrát. Pane Torci, a nyní má slovo pan Remy Lebeda, který zastupuje unii, silni, Mezinárodní silniční unii. Máte sedm minut, pane. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Vážení poslanci, eh, dámy a pánové, dobrý den. IRU, čili Mezinárodní unie silniční dopravy, je organizace, která eh, zajišťuje zájmy operátorů silni, eh, všech silničních vozidel prostřednictvím národních federací. Chtěl bych vám tedy připomenout význam silniční dopravy, především silniční dopravy zboží v Evropě. A pokud jde o evropskou eh, eh, zániční známku Eurovinět, to je velmi citlivá věc, především pokud jde o financování eh, soukromých společností vlastnících Eh, nákladní i osobní vozy. Jaký tedy tento návrh je? Výsledek velmi závisí na transparentnosti a spravedlivosti procesu. Už po léta žádáme o přehlednou zprávu týkající se pokrytí všech druhů eh, dopravy silniční i železniční a domníváme se, že pouze pokud budeme mít eh, jasné v tomto, můžeme diskutovat a rozhodovat. Iniciativa komise publikovat takovou zprávu eh, se eh, zaměřuje na příští rok, kdyby měla výjít. V současném kontextu eh, u Mezinárodní unie silniční dopravy se soustředí na dva prvky, na dopad na úroveň daní a využití příjmů. IRU chce aby eh, eh, příjmy byly neutrální, eh, na rozdíl od současné situaci a zdanění v současné době na silnicích a hlavních silnicích nebo silnicích první třídy způsobují velké znečištění a zácpy a nákladní vozy pokrývají více než 100 těchto nákladů. Takže a přesun na jiné způsoby dopravy je velmi eh, malý vzhledem ke konkurenci eh, existující eh, mezi různými modalitami dopravy a spotřebitelé nebo uživ, operátoři vozových parků těžkých vozidel nemají příliš velký zájem omezit dopravu. Eh, pokud jde o eh, dopravu eh, osobní, tak zde se platí ve více než 15 státech a výsledek by byl takový, že by bylo asi méně kolektivní dopravy autobusů konkrétně a autokarů a více osobních vozů, pokud by eh, se uplatnilo to, co se navrhuje. Eh, ovšem, eh, posílení autobusové dopravy by přispělo k menšímu znečištění i k větší bezpečnosti a provoz by byl čistší a efektivnější. Jak tedy financování může sehrát tuto roli? Domníváme se, že záleží na eh, rozumném využití eh, příjmu a je zde, musíme definovat taky poplatky. Poplatky se eh, mají věnovat určitému cíli, pokud tomu tak není, pokud je to obecná věc, je to daň, nikoli poplatek. A jsou, pokud Eh, to bude tedy poplatek, je třeba s tím zacházet jako s poplatkem a pokud to bude daň, tak bude spadat do daňové kapitoly v rozpočtu Evropské unie. Externí náklady eh, mají vliv na strukturu eh, poplatků, pokud jde o, mohou se využívat na výstavbu a bezpečné i parkování. Eh, při eh, využívání poplatků vycházíme z principu znečišťovatel platí a pokud dojde k, moda, eh, k takzvanému modálnímu, modální změně, modálnímu přesunu, tak není jisté, že se podle současného návrhu sníží úroveň emisí, protože ta je, tu je třeba snižovat hned tam, kde vznikají. Každopádně eh, toto předpokládá eh, zavedení všech těchto eh, nových elementů. A jaké jsou návrhy IRU? Výjimku pro autobusy a autokary a dát svobodu členským státům tak, aby se eh, nevytvářely eh, bariéry. To by bylo eh, za, za, zajištěno prostřednictvím eurovinety a platili by soukromé vozy. A dále by se spoplatnily externí náklady. Je otázka, zda tedy Eh, tyto náklady eh, eh, spoplatnit. Dále přejít z eurotřídy ke standardům CO2, protože zde dochází k neutralitě příjmů. Velmi důležité je vyčlenění těchto příjmů z ze silničních doplatků, poplatků, o tom už jsem se zmínil, protože e, jejich přesné vyčlenění umožní, že doprava bude zelenější a udržitelnější a dále spoplatnění e, e, zácp silničních. Zde jde o dodatečné náklady, o dodatečné daně a jsou různé návrhy pro Eh, nákladní vozidla pro kamiony, eh, například eh, menší poplatky, když budou jezdit mimo špičku a dále výjimku pro autobusy. Víme, že autobusy mohou nahradit 30 až 45 osobních vozů na silnici. Takže v tomto případě by poplatek byl řešením, není to problém a komise to uznala. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Lebedo. Zase sedm minut uděluji panu Liboru Lochmanovi, eh, výkonnému řediteli CERu. Vstupuje zde železnici. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za to, že mám možnost se také vyjádřit za železnice. Železnice jsou eh, dnes eh, na železnice se vztahují také poplatky za kilometr a my také v podstatě již se na nás stahuje e, poplatek za kongesci. Já bych se chtěl zmínit o čtyřech tématech. Za prvé je to otázka závazku Unie a také se chci zmínit o doporučeních. Nejdříve se chci zmínit o závazku Unie Komise v roce 2011 ve White Paper hovoří již o povinné internalizaci externích nákladů v roce 2020, protože eh, jde o to, aby internalizace nebyla placena ze strany společnosti, ale znečišťovateli eh, o tom hovoří eh, white paper, ale v současné době komise toto vypistila, ale také smlouva o EU hovoří o principu znečišťovatelů a my bychom především měli dbát na to, aby společnost nemusela platit a pokrývat externí náklady. To je první věc. A druhá věc se týká faktů a já bych vám chtěl doporučit, abyste si vzali naši brožurku, která je před sálem. A po, Eh, u silniční dopravy tedy kryje pouze 30 přímých nákladů. A to se týká také eh, dálnic, kter, na kterých se platí mítné. Takže toto musíme také brát v potaz. A když toto porovnám se železnicí, tak žádné železniční služby nejsou osvobozeny od eh, poplatků za kilometr, ani osobní doprava, která je vlastně srovnatelná se službami autobusů či osobních aut. My tedy vítáme určité prvky, které komise nabízí. My se domníváme, že referenční hodnoty by se měly využívat pro internalizaci externích nákladů. Měli bychom udělat možná ještě další krok. A potom by také mělo být, eh, měly by být eh, poplatky povinné eh, i tam, kde se platí mítné. A potom bychom měli také ukončit časově založené poplatky. A měli bychom také umožnit placení poplatků za koncesci. To jsou aspekty, které se nám návrhu komise líbí. A pak tady máme ještě dva další aspekty, které budou mít dopady na zlepšení situace v celém dopravním systému. A to znamená, že bychom měli také přesně označit poplatky, e, které jsou placeny za e, do, hromadnou dopravu a také určit vlastně jejich využívání. A co doporučujeme ještě dále? Nad rámec návrhu komise. To, co je v souladu s White Paperem, který hovoří o internacionalizaci nákladů. Takže my se domníváme, že poplatky poplatky na základě vzdálenosti by se měly platit na všech hlavních silnicích. A v současné době je to pouze 20%, kde se platí. A dále by se měly také dále podporovat poplatky za externí náklady. Dále by se také měly alokovat vybrané příjmy na rozvinutí čist čí dopravy. A závěrem bychom také měli zabránit tomu, aby se snížily mít, příjmy v oblasti mítného pro čisté osobní vozy a elektrické vozy, protože tady musíme myslet na to, že také elektrické vozy musí pokrývat e, přímé náklady. Například máme elektrické vlaky, které také platí poplatky, proto není žádný důvod, proč by stejný princip se neměl vztahovat na silnice. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Euh. Děkuji mnohokrát, pane Lochmane. Mám měl jste i docela hezkou reakci na ten, na ten svůj výstup. Takže teď pan Kalistratos Dionelis, který představuje Evropské združení operátorů mítných infrastruktur. Máte slovo na sedm minut. Dobrý den a děkuji vám, pane předsedo, za slovo. ASECAP, čili Evropská asociace operátorů infrastruktur pro výběr e, mítného, e, se zabývá mítnými bránami a středisky a e, je to organizace, která zajišťuje svou službou rychlost a bezpečnost. a umožňuje financování infrastruktury. V ASEKAPu jsme asociace jednotlivých členů, jsme Evropská asociace e, jednotlivých národních asociací, které e, spoplatňují e, dálnice a mosty. Žijeme nyní v dekarbonizační éře. E, to znamená, že na planetě jsme se dohodli, že musíme v silniční dopravě něco udělat proto, abychom snížili emise e, oxidu uhličitého a abychom e, umožnili zelenější život. Máme dva principy, které uplatňujeme. Princip uživatel platí a platí a znečišťovatel platí. Uživatel platí jsou přímé náklady, znečišťovatel jsou externí náklady. A my tedy musíme něco udělat proto, abychom tyto principy vynutili. A co tedy musíme nebo můžeme dělat? Za prvé, a to je hlavní priorita, ve směrnici eh, o eurovinětách je spoplatnění za kilometr. Toto spop, eh, tento výběr za kilometr je nástroj, který plně aplikuje princip uživatel platí a znečišťovatel platí při řízení silniční dopravy. A e, tento princip můžeme zachovat, pokud existují určité režimy, určité systémy. A proto máme i spoplatnění vycházející z času, které není, eh, což je politická volba. A není tak férová, jako princip uživatel platí a znečišťovatel platí. A my se myslíme, že jsou zde určité problémy, kterými se budou muset jednotliví zúčastnění v Evropě e, zabývat. Jednak identifikovat silniční síť v Evropské unie, kde se bude aplikovat aplikovat nebo použije ten princip spoplatnění za kilometr. A e, umožnění možnostem členským státům, aby vybrali regiony, e, kde budou spoplatňovat soukromé vozy ve svých regionech e, protože soukromé vozy jsou jiná věc. Jsou to osobní vozy, které se nezabývají mezinárodní dopravou a proto zde e, otázka konkurence se neuplatňuje. A samozřejmě bychom rádi měli e, někde v právním základu jednoduchou databázi e, týkající se použití těch peněz, které se zaplatí za eh, využívání eh, silnic. A bychom věděli, eh, jakým způsobem je možné a abychom vůbec mohli poskytovat vysoce kvalitní služby máme různé nástroje. Eh, nástroje, které jsou, zajistí národní interoperabilitu NEC, dále regionální interoperabilitu REC, jak se, to jsou zkratky, které se v bruselském žargonu běžně používají. V každém státě musíme sledovat, že všechny tyto elektronické e, systémy mítného jsou interoperabilní a někdo musí poskytovat e, servis e, uživatelům těchto systémů. A pokud to tak bude, tak překročíme ten, eh, tu regionální interoperabilitu eh, na eh, národní interoperabilitu a dále, pokud zde překročíme hranici, tak budeme mít pan evropský systém elektronického mítného a to bude trh, který musí být regulovan tak, jak se objeví. A kdo zde jsou eh, hlavní aktéři? Jsou to ti výběrčí eh, poplatků nebo mítného a dále poskytovatelé služeb, kteří eh, zaručují, aby se aby existovaly služby a platilo se za ně a hlavně se za ně vybíralo. Fakt je, že ne všichni uživatelé jsou slušní, ne všichni chtějí platit mítné, buď záměrně nebo nezáměrně a proto potřebujeme nějaký systém vynucení eh, těchto poplatků za použití e, sítě, tak aby platil každý řádně to, co má eh, zaplatit. E, a zde jsou určité problémy, které musíme ještě objasnit a některé dokonce identifikovat. A je důležité vědět, že, vidět, že jsou otázky, protože my eh, eh, třeba se Eh, ptáme, eh, jaký systém používáte eh, ve svých zemích, nebo v severní Francii, nebo v jižní Itálii a tak dále. A musíme tedy podpořit informační platformu, která bude jednotná pro EETS. E, e, a proto potřebujeme, aby Evropský parlament, komise a všichni věděli, co se děje na jednotlivých sítích, evropského eh, mít regionálního mytného a jak, eh, aby se mohlo řádně platit, takže je teda vědět, co třeba udělat, aby mohla platit euroviněta a vůbec o tom rozhodnout eh, tak, aby všichni aktéři se řádně účastnili tohoto systému a kontrolovat. Děkuji. Děkuji, tím vlastně končí to, to, to úvodní vstupy našich expertů, panelistů. Já jim za to velmi děkuji, hlavně drželi čas, to je výborné. A myslím, že i vy budete na výši. A než se pustíme do diskuse, bych rád připomenul něco, to znamená, na svých eh, panelech vidíte čas, takže víte, kolik uběhne tady času. Každý poslanec může položit tedy několik otázek panelistům. Pokud panelista eh, ovšem zabere všechen čas pana poslance při odpovědi, tak už nebudete mít čas zase na další otázky. Tak já vás také poprosím, dámy a páni poslanci, abyste byli struční a také poprosím naše panelisty, aby byli efektivní, struční, odpovídali hutně abyste nezačali vlastně jak si dělat nové přednášky. Čili určitě se na vás poslanci budou obracet po několikrát, nemusíte vysvětlovat znovu věci, protože ten, pokud budete dlouze odpovídat, tak opět musím zopakovat, že tedy nebudou moci být položeny další otázky. Takže prosím, respektujte všichni ten čas, který je vám přidělen. Je čas na, na otázky i i odpovědi. Paní Kristýn Drodalon má čtyři minuty jako zpravodajka na to, aby položila otázky nebo udělala nějaké poznámky. Děkuji, pane předsedo. Jenom chci připomenout, vy jste to už víceméně řekli a já vám děkuji za ty vaše vstupy, že v podstatě tu revizi mm, té směrnice ta je dána dvěma věcmi, to je tedy, jednak je tady ten princip uživatele, a víme, že směrnice z roku 99 skutečně nepřinášela to, to, to, co se po ní v podstatě chtělo, hlavně ty finance, které jsou spojeny se silničními infrastrukturami. A pak tu je další starost, která je tedy spojena se znečišťováním. To už říkali v podstatě všichni. Moje první otázka jde na paní Kritzfia a i k těm eh, infrastrukturám, které jsou ve velmi špatném stavu a samozřejmě to má dopad i na veškerá vozidla a na tu skutečnost, že jsou tu eh, systémy, které se velmi liší mm, země, o země od země. Čili tady by to chtělo skutečně nějakým způsobem sjednotit. Nemyslíte si, madam, že pokud eh, by skutečně tady bylo lepší přijatelnost, že by lépe lidi přijali, kdyby skutečně tady bylo sjednocenější to mítné a poplatky. Um, to e-marking, To earmarking, to je otázka, co komise v podstatě nechtěla se toho dotknout, protože to není moc dobře přijímáno s členskými státy protože ty příjmy jdou částečně do všeobecných rozpočtů členských států, takže si myslíme, že na evropské úrovni se nám to nepodaří implementovat. Já si myslím, že se to ale zase u těch členských států zasmění časem. Další otázka bude směřovat na pana Lebedu. International Road Union. Vy jste si přáli, aby tu byla diferent, diferencovaný přístup k autobusům, kteří převážejí zaměstnance, že by měli, být, měli mít výjimky. Ale pokud se vrátíme k tomu principu uživatel platič, že by to bylo také lepší, lépe přijatelné, že by se vlastně ten, ty poplatky týkaly všech vozidel. Samozřejmě byly by tam určité změny jenom na základě znečištění podle typu vozidel, ale že by ten princip skutečně platil pro všechna vozidla, jak už to v některých státech je. Ale není to ještě harmonizováno. Děkuji za tu otázku. To je opravdu, opravdu otázka politické vůle. Dnes, jak už jsem to uvedl, toho nedávného návrhu eh, komise o eh, změně pravidel trhu. Co se týče tohoto, pokud tedy zvýšíme o 1% podíl autobusů, tak skutečně dosáhneme vynikajícího výsledku z hlediska životního prostředí, sociálního zapojení. To nebyla moje otázka, nezlobte se, říká paní poslankyně. Já bych chtěla, abyste jenom odpověděl na tu otázku. Myslíte si, že by ten systém nebyl přijatelnější, pokud by vlastně ty poplatky musely platit všechny vozidla. Lehká, autobusy a další, o kterých se nehovoří ve směrnici, ale že by to bylo lepší všechna vozidla. Myslíte si, že v tomto rámci a samozřejmě, že by to byly určité modelace podle typu užití, způsobu jízdy a podobně, co si o tom myslíte, že nebylo by to lepší? No, můžeme hovořit o těch poplacích, infrastruktur a co se týče externích nákladů, tak ta pozice nás ne. Podpořme tento druh dopravy, ale jde to přes výjimku. Musí to jít přes výjimku vnější náklady se jsou spojeny s znečišťováním ovzduší a autobusy dnes nejsou čisté, čistá vozidla přece, to musíte uznat, takže chtít výjimku, to má přece jenom docela omezený význam. Já neuznávám, že to nejsou čistá vozidla, musíte vzít v úvahu také, kolik lidí převezou na vozidlo, takže by se tam dal určitě najít nějaký mechanismus, bude to třeba složité, ale pro nás je to jasné, způsob dopravy, který je asi nejudržitelnější pro evropské obyvatele. Děkuji. A nyní má druhý zpravodaj k tomuto tématu slovo, pan Celiny a má na čtyři minuty slovo. Se vím, možná se toho ujme? Děkuji. Děkuji. Já mám dvě otázky. Pan No, eh, pana pana Benedetto a na pana Dionelise. Nejdříve chci říci, že jsem rád, že jsem slyšel, že ty nové technologie, placení mítného, že ty nové technologie by neměly být dány stranou, s tím souhlasím. A doufám, že také budeme moci o tom mluvit s komisí, jinak s tím já jako souhlasím v ustanovení, úvodním ustanovení 10, tam se hovoří o různých frekvencích mezi, mezi jednotlivými systémy eh, mítného a inteligentními systémy dálkového placení mítného. Já jsem se byl podívat se ve Spojených státech eh, s výborem pro dopravu. Bylo to velmi zajímavé, protože tam mají skutečně inteligentní systémy a komise navrhuje, aby tento pásmo 5,4 přišlo na 5,9 a aby tam byl tedy, byly inteligentní systémy navádění. Je tam tedy, je to příliš nákladně, jsou tam interference, můžeme tam rozlišit mezi těma dvěma druhy frekvencí. Tak, dnes máme tedy 5,8, to je široce zastoupeno a teď přecházíme čím dál tím víc na novou frekvenci. Samozřejmě, že to představuje určité náklady pro koncesionáře, protože máme infrastrukturu, která ještě navíc umožňuje jiný, jinou frekvenci, to, co jste říkal, pane Selíny, ale spojit dvě frekvence nebo dát je vedle sebe, to je, představuje určité riziko interferencí a také ob, obtížně se bude identifikovat to vozidlo z našeho hlediska. Ano, ale tady se hovoří o koexistenci těchto dvou frekvencí. E, to je pan Salíny. Já to říkám, že dnes je, bude obtížné nějakým způsobem přerušit e, vysílání těchto inteligentních navaděčů. Pak máme tedy těch 5-8 to je vyzrálá frekvence, máme s ní výsledky a 5.9 pro navádění z, průmyslového, z, technických důvodů, které jste tady uvedl, to asi není e, přijatelné. Ale co se tedy stane, když je dáme vedle sebe? Jak se upřesní ty vztahy a také jak se propojí se satelitními systémy, když budeme kombinovat tyto technologie? anebo jak budeme jak budeme řešit ty přechody, aby do budoucna tyto dva modely mohly koexistovat. Pan Benedetto, myslím si, že ta koexistence tady bude obtížná. Spravovat takovou koexistenci je opravdu velmi obtížné, je to nákladné a navíc vlastně budou vozidla, která budou připojena na satelity, nejenom na SIM kartu, mobilní telefon, čili můžeme přejít z 5.8 na satelitní řešení a ta 5.9 by byl asi problém. Pan Don, pane Donelisi, vy jste sdílel stanovisko komise k článku 6 to znamená provádění a následná kontrola. Kdo je ten objekt, kdo je ten subjekt, pardon, který by se staral o ten systém follow-up následné kontroly koncesionáři, nebo nebyly by to další, další zase náklady pro ně, které by těžko nesly? Děkuji vám za tuto otázku. Otázka prosazování souvisí s tím, že u mítného nemůže nic dobře fungovat, jestliže nemáte prosazování. Tady se hrávají svou roli tři subjekty. Uživatel, který používá infrastrukturu, ale tento uživatel nemá smlouvu s eh, poskytovatelem infrastruktury, ale s poskytovatelem služeb. A tady vzniká trojuhelník. A my bychom toto chtěli vyřešit. Chceme, aby tento trojuhelník mezi uživatelem, poskytovatelem. Děkuji, takhle by to ovšem nešlo protože <laughs> tady podvádí náš člen, který kladl dlouhou otázku a všichni za to budou nakonec postiženi. Takže nyní třetí zpravodaj na čtyři minuty. Thank you, Chairman, and I'd like to ask Mr. Děkuji. Já se chci zeptat pana Toce, jak eh, se dívá na to, aby byly alokovány příjmy ze silniční dopravy. chci se tedy zeptat pana Toce obecně se nedomníváme, že toto účelové vyčlenění je dobrý nápad. Vláda by měla mít volné ruce při rozhodování, jak využívat tyto příjmy. Jestliže je chce využívat například na budování škol, tak je to její věc. Děkuji vám. A potom také vyjmutí autobusů z poplatkového systému. Co si o to myslíte? Já souhlasím s tím, že autobusy se hrávají důležitou roli, ale také si myslím, že musíme eh, se posunout k systému, že systém se bude vztahovat na všechna vozidla. A ještě několik otázek na pana Lebedu. Vy jste eh, říkal, že uživatel platí více 130% a komise navrhuje snížení zdanění. Můžete, máte na to nějaký názor? To je věc, kterou vítáme jestliže se zabezpečí také přímová neutralita celkového systému. potom nízkonákladová vozidla, e, která by měla být zahrnuta do návrhu. A co kdyby se to týkalo pouze přeshraniční dopravy a pohybu? takže by se to vztahovalo pouze na určitou vzdálenost přes hraničí. protože vidíte, že tyto, tato vozidla se hraničí využívají stále více. Myslíte lehká užitková vozidla? Ano, já jsem je na mysli. Jestliže se ukáže lehká užitková vozidla se stále více využívají v přeshrani- příhraničí, pak bychom toto měli regulovat. Měli by platit v rámci eurovinety například a také musíme znát, zdali dost platí dnes dostatečně a dostatečně tedy krytí eh, externí náklady. A já bych se také chtěla zeptat na lehká užidovková vozidla. Myslíte si, že by měla být tato vozidla osvobozena od poplatků? Já se nedomnívám, že přeshraniční doprava je nějakým způsobem významná. Tady se vytváří eh, evropský rámec, a proto bychom měli také vytvořit rovné podmínky pro lehká užitková vozidla a pro uh, těžká vozidla, tedy pro uh, kamiony. A tady také se hovořilo o tom, že silniční eh, poplatky by se měly platit eh, na kilometr ve všech zemích. Nebude to mít negativní dopady na malé střední podniky? Já si toto nemyslím například u železnice. Eh, některé země mají malé železnice a tam se také platí za všechny kilometry a provozují tam železnici také relativně malé společnosti, takže si myslím, že negativní dopady tam nebudou. Děkuji. Tak, bylo to rychlé, hezká výměna, hezká výměna, získání informací. Děkuji zpravodajům, že skutečně byli struční, to nám pomůže získat více informací. Pan Van de Kamp, tři minuty, prosím. Děkuji. <clears throat> Ik heb twee vragen. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Mám jednu otázku na dva hosty. Nejdříve otázka na pana Benedetto. Mně není úplně jasné, co chcete. Chcete jeden systém s různými provozy, anebo chcete eh, jeden systém s různými provozovateli? má to být jeden systém s různými provozy a nebo různé systémy a různé provozy? Io penso che la standardizzazione... Se domnívám, že ta normalizace by měla být taková, že by byl jeden systém, kde by mohli soutěžit různí operátoři mezi sebou. One system is okay, Be... Jeden systém je v pořádku, ale musí být operabilní. Mnohé systémy jsou interoperabilní. Heb ik een vraag aan meneer Benedetto. Eh, děkuji. A nyní mám otázku na pana Benedetta. Jaký je vztah mezi eh, systémy eh, mítného a inteligentními tachografy? V této chvíli není přímé propojení, takže můžeme si tady dát hypotézu, že dojde vlastně k propojení k tachografu s mítným, ale ta otázka tolinku jako taková by spíš mohla přinést jaksi si služby s přidanou hodnotou, to je to hlavní. Mám nyní otázku na pana Toce. Zdá se, že diskuse v radě um, mezi svrchovaností a tím, co chce Evropská unie, vidíme, že možná bychom mohli mít jeden systém a různé země by mohly mít výjimku pro osobní vozy, jako například Nizozemsko by se mohlo rozhodnout to nepoužít. Ano, je to rozhodnost týkající se svrchovanosti, ale je to komplikované na evropské úrovni. Musíte zamezit diskriminačním systémům. Eurovinět je systém eh, takový, který nemá eh, místo. Záleží v, tom, v takovém systému, kde se rozhodují členské státy o tom, jak to chtějí mít. Ty se mohou rozhodnout eh, vybírat za kilometr, vybírat za čas, anebo nedělat nic. Děkuji. Nyní paní Her- pan Hertuk na dvě minuty. Dobré jitro. Chci k tomu říci, že 75 snížení pro auta s nulovými emisemi je dobrý nástroj. Myslím si, že earmarking dává smysl. Bylo by dobré, kdyby eh, vlády investovaly do škol a do zdravotnictví, ale pak si myslím, že Irma má svůj smysl, eh, aby se nevěnovaly tyto peníze například na ozbrojování. A v EU máme velký problém s tím, že nám chybí srovnání nákladů mezi jednotlivými druhy dopravy. A já se chci tedy zeptat. Pan Lebeda hovořil o tom, že EU traky pokrývají 30 130 nákladů a pan Lochman hovořil o 30 Co je tedy pravda? Please, faster. I don't have so much time. Prosím rychleji, nemáme dostatek času. Is... Já myslím, že ten referenční bod je odlišný. Náš referenční bod je současný rámec eurovinity. to znamená eh, silniční eh, síť, kterou po pokrývají, eh, pokrývají dálniční známky. Čili základ je jiný, ale pane Toci, byste k tomu chtěl také něco říci velmi stručně. Myslím si, že v, ve studii, která prezentuje společně IRU a FIA, se o tom hovoří a tam je potřeba se na to podívat. Existují různé technologie, které, které mají dopad na výsledky. Takže by bylo rozumné harmonizovat metodologie nakonec a to je právě eh, povinnost Evropské komise. Děkuji. Merci, eh, Děkuji. Paní Foster, nyní tři minuty, 3.30, pardon, máte slovo. Děkuji vám. E, mám otázku na pana Toce. Určitě se mnou nebudete souhlasit, je to logické. Pokud chcete lidi dostat z aut, tak potom chcete poskytnout dobrou eh, veřejnou dopravu, autobusovou a autokarovou. A já nevidím, proč byste eh, chtěli eh, tedy z autobusy a Eh, autokary, které převážejí spoustu lidí, vlastně penalizovat eh, tím, že budou platit eh, stejně, když chcete zároveň dostat osobní auta ze silnic. Protože podle mého názoru to je protichůdné, protože my chceme zvýšit procento veřejné dopravy. No, návrh e, chce liber, ještě více difer, e, liberalizovat autobusovou dopravu, která by vzrostla v celé Evropě a tak a autobusy by měly platit minimální poplatky, čili když se to skombinuje, tak to je rozumné kombinovat. E, pokud začnete spoplatňovat autobusy, tak potom ten, ty náklady ponese cestující a potom Eh, nebudou chtít se zbavit eh, svých eh, aut. Já si myslím, že to, to placení by mělo být férové a je třeba to vzít v úvahu. Nemusíte na to odpovídat, jestli nechcete. A na pana Lochmana. Já jsem velký fanoušek železnice, myslím, že to jsme nakonec všichni, ale ráda bych věděla, jak jsou, eh, na tom, jak je to s, eh, s nákladní eh, dopravou. My samozřejmě závisíme na eh, nákladní dopravě a, eh, na, eh, a provozovatelé této dopravy nebo přepravci platí podle zásady znečišťovatel platí a to se týká všech podniků. A mám tedy obavu, když snížíte velikost nákladní kamionů, tak to moc nepomůže, protože už eh, doprava zboží stojí eh, velmi mnoho, ty náklady jsou extrémní. Eh, a nakonec od by se o tom mohli zmínit vaši kolegové, které zastupují přepravce nebo dopravce. Ano, záleží na tom, na dotování infrastruktur. My, my dotujeme. Je velký rozdíl mezi to, tím, jak funguje eh, Eh, železnice a jak fungují malí dopravci, kteří mají pár nákladních eh, vozidel. Já si myslím, že je potřeba řádný, eh, přijmout řádný přístup. Ano, ale já si myslím, že zásadní je hovořit o dotacích do infrastruktury. Hovoříme o rozdílu mezi železnicí a silniční sítí pro eh, existuje eh, eh, neexistuje žádná dotace nákladní dopravy na železnici. Tam musí platit úplně všechno a my chceme srovnatelné podmínky. Pokud řeknete, že chceme penalizaci dopravců nákladních eh, nebo nákladních dopravců po železnici, eh, tak bychom, tak chcete říci, že tedy eh, penalizujeme i dopravce na železnici? Výborně, děkuji. Děkuji paní Foster, děkuji panu Lochmanovi. A teď tři minuty dostávám já, pokusím se to dodržet. První otázka půjde na pana Toce. Domníváte se, že je jednoduché a jak bychom to případně udělali, abychom identifikovali a kvantifikovali některé externality, zejména třeba co se týče silnič, zácp na silnici a hluku. Hm, myslím si, že to není snadné, ale je to realizovatelné. Evropská komise se tím zabývá, zabývá se externími náklady. Máme, jsou v tom už eh, veliké, veliká tradice a je to tedy schůdné. Ale nevíte přesně jak. Pane Lebedo, jak chcete vyhnout tomu, že samozřejmě bude návrh na eurovinětu a navýšení nákladů u dopravy. Jak tedy udělat, aby toto navýšení nákladů eh, ne, vlastně nekrátily marže podnikům? No, podle tedy nedávné historie se ukázalo, že ty náklady v podstatě jdou na konečného spotřebitele, čili na mě, na vás protože je tu velmi nízká konkurence mezi jednotlivými způsoby dopravy, čili ten, ty náklady jsou většinou tedy skutečně přenášeny na konečného spotřebitele. Čili to nepostihuje rentabilitu podniku. Je to přece na té konečné ceně se to odráží, ano? Podniky, které si to mohou dovolit, pro ně je to dobré, ty chudší samozřejmě mohou být trochu postiženy, eh, co se týče finančního zdraví. Otázka na pana Dionelise a pana Benedeta můžou postup, odpovědět postupně. Upřednostňujete interoperabilitu, jednoduchosti před jednoduchostí systému nebo před a otevřenost? Nebo ty všechny systémy jsou naprosto kompatibilní? Pokud ano, tak jak? You can have... Ano, jsou kompatibilní. Můžete mít interoperabilní systémy a konkurenci. A to taky chceme. Každopádně ale si musíte uvědomit, že, tento, že toto potřebuje eh, dva aktéry. Eh, poskytovatele služeb a, poskyt, a, a, a spravovatele nebo prostě silniční síť. Já naprosto souhlasím, je to kompatibilní. Je potřeba myslet na to, že jsou tu aktéři, kteří mají různé zájmy, jsou tu uživatelé, jsou tu dodavatelé, koncesionáři, takže je potřeba definovat úlohu každého. Otázka. Vztahy mezi operátory infrastruktur a podniky, které vybírají ty vyněty, to je konkurence dal punto di vista di un service provider è totalmente rilevante. Noi movimentiamo dei soldi, viene calcolato. Zřejmě toto je velmi důležité. My tam dáváme nějaké částky peněz, vypočítává se to různě, to znamená konkurence je u toho konečného uživatele. My, nás vybírá uživatel. Paní Kilonen, tři minuty, prosím. Máte slovo. on va la mettre en réserve, Madame Kilonen, peut-être. Tak eh, asi půjde zatím do řady a pan Kramer na tři minuty má slovo. Otázka na pana Lebedu, jestliže chcete vyjmout autobusy z poplatku, tak chcete takto postupovat také u železniční dopravy, anebo to má zůstat na stejnou? Já si myslím, že se musíte podívat také na zdanění pohoných hmot a také se musíte podívat na celý rámec zdaňování. Otázka na paní Kryt. V Německu se vybírá 53 miliard eh, za mítné a také infrastruktur, za Infrastruktu se vydává 77 miliard a jak jste vlastně dospěla k těmto číslům? Seedel vypracovala tuto studii a e, tady nevíme, kolik externích nákladů bylo internalizováno. A potom stejné právo pro všechny elektrické e, vlaky, Eh, mají eh, mít stejné podmínky, například eh, pouze 50 železniční sítě je elektrifikováno. My tady máme velké problémy s CO2 emisemi a vlastně elektrická vozidla a vlaky mají nulové emise a my bychom měli mít stejné podmínky po celé Evropě tak, aby společnosti do tohoto začaly investovat. Otázka na pana Lochvama. Earmarking, jestliže to bude platit jenom pro silnici, potom shift rail, to urychlí nebo to tomu zabrání? Jste pro earmarking, tak jako to bylo ve Švýcarsku, e, také pro železnici? Já jsem pro e-marking, pro mítné systémy, které se týkají přímých e, nákladů a nyní otázka na pana Leberu, paní Kryt. Ve Španělsku existuje situace, že se evropskými penězi vybudovaly dálnice, které se nepoužívají, protože se tam platí mítné. A potom jsou na normálních silnicích zácpy. Chce tedy pro systém, pro švýcarský systém, kde se bude platit eh, za všechny dálnice a silnice, tedy pro celou silniční, pro celou silniční síť. Ano, my víme, že když dojde k přeložení, přesunutí eh, tohoto doprav, této dopravy na jiné druhy silnic, tak je to špatné. A může to také zhoršit situaci těch eh, řidičů, kteří se zde pohybují a kteří nemají jinou volby. A nyní pan Lundgren. No, c'est Madame Seybours, pas Monsieur Lugren. Paní Seybours, prosím, máte slovo na tři minuty, paní Seymour. Good morning. Um, it's more... Eh, ano, eh, dobré eh, ráno. Je to spíš konstatování než otázka. Oceňuji, že platba nebo tyto poplatky za užívání silnic jsou schůdné v Evropě, ale v ve Spojeném království je to jinak. U nás jsme sebrali prakticky 2 miliony eh, podpisů proti spoplatňování eh, silnic. Eh, občané už platí spoustu na daních. Má to dopad na náš průmysl logistiky. A jsou lidé, kteří si to, i podniky, které si to nemohou eh, dovolit. Eh, eh, výrobci jsou pod velikým tlakem, aby vyráběli čistší a bezpečnější auta a jsou, za to všichni jsou penalizováni. A pokud jde o podniky, čistší a bezpečnější nákladní vozy jsou budoucností dopravy, ale nejsou ještě k dispozici. Takže proč je chceme penalizovat, když nemají žádnou možnost volby? A e, výnosy z nízkých eh, poplatků taky nepomohou infrastruktuře. Eh, pokud jde o eh, mítné, my ho stále odmítáme. Nejsme přesvědčeni, že budou mít nějaký přínos pro motoristy i pro průmysl. Je to pro mě čistě formální záležitost. Máte nějakou otázku, paní Seymour? Žádnou otázku? Promiňte, pane předsedo, bylo to konstatování, protože jsem chtěla, aby bylo známo stanovisko Spojeného krále. Děkuji, pane Sejmo. Děkuji. A nyní na tři minuty. Paní Arnu, děkuji, pane předsedo. Asi se nejprve obrátím na paní Kryt a pana Lebedu, kteří několikrát hovořili o principu subsidiarity, hlavně paní Kryt a pana Lebedu, který řekl, že a tam se chci zeptat, kam jdou ty příjmy a jaký je tedy cíl těch dalších poplatků. Ve Francii jsme před mě, my jsme tady zavedli tu vinětu automobilovou, která měla to být solidarita pro starší osoby a nakonec ten cíl vůbec šel úplně někam jinam. Čili jak v této Evropské unii, která už je dost složitá i tak, dosáhnout toho, abychom měli jednotný způsob tedy spoplatňování, protože um, dálnice jsou někde zdarma, někde, někde jsou placené, někde je to zdaněné, některé mají systém těch ročních vinět a to je, často to bývá jakási směs těch různých zdrojů financování. Čili jak podle vašeho názoru poctivě, protože já jsem pochopila, chceme zase mít další daně, další poplatky a tak dále. To se mi úplně nelíbí. Čiže jak můžeme vytvořit nějaký jednotný způsob financování, aniž bychom vytvořili eh, si negativní ekonomické šoky a ještě zvětšovali nějaké nerovnosti, které už tady máme. To tedy na koho ta otázka? Pan Lebeda a paní Kryt. Děkuji mnohokrát. Jak už jsem řekl ve své prezentaci, jediný zájem revidovat tuto eurovinětu by bylo, je, aby, aby skutečně alespoň část těch příjmů šla do infrastruktur, infrastruktur a silniční dopravě samotné. To je jediný způsob, jak splnit ten cíl, aby doprava byla efektivnější a čistší. Já to jenom doplním je to skutečně otázka správná, té subsidiarity, tam budeme mít studii trochu podrobnější. Samozřejmě, že vám to potom zasleme v prosinci, právní základ, je to v kompetenci EU, to jsou otázky, čili myslíme si, že v kompetenci EU je vlastně zjednodušit věci, aby lidé mohli cestovat z jedné země do druhé, aby ten systém byl interoperabilní, zároveň aby byly chráněná data. Čili my nechceme vnucovat ale chceme dát rámec, v rámci kterého státy, které si to budou přát, mohou přejít tedy na tento druh nákladů, které jsou pro ně jaksi vhodné pro vnitrostátní situaci. Jenom připomínám, a chci to okomentovat, je to skutečně rámec tohoto opatření, je to rá, formální rámec pro provedení Není to daň, je na členských státech. Když chcete zrušení vynět, tak, tak nejde o rámec, to je potom o příkaz. Pan Bar, tři minuty. Žorži? Merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Mám otázku na pana Lebedu. Vy jste byl pro mnohé výjimky, a dokonce jste vyžadoval eh, či vyzval ostatní, aby takto také postupovali. A jak to má být nediskriminační, jestliže každý bude pro sebe požadovat výjimky? Zdá se mi, že ty dvě hlavní výjimky o kterých jsem hovořil, to znamená autobusová, autokarová doprava. A druhá, to jsou ty náklady na zácpy. Tady chci odkázat na obecnější rámec, než jenom spoplatňování e, infrastruktur. Jde o DPH, o daně z, z benzínu a ty dvě výjimky, které jsem zmínil. Závisí na politické vůli, aby se tedy upřednostila čistší doprava a také ty důsledky, které pak vznikají na silnicích z důvodu množství vozů. Také pan Toc, vy jste řekl, že by se měli spoplatnit hluk a prach. Myslíte si, že to povede k dalšímu snížení nákladů, nebo se náklady přive, převedou na spotřebitele? Um, for, for noise, if you do not have... Hlediska hluku, jestli že tady se to týká hluku, tak je to v podstatě jenom eh, těch, kteří způsobují náklady. Je to něco jiného než diferenciace podle Euroclass. Moje třetí otázka se týká pana Dionelise. Vy jste vysvětlil různé úrovně evropská úroveň, národní místní úroveň při zdanění osobních aut a také silnic. Můžete to ještě dále vysvětlit? Ano. Nejdůležitější je platba na kilometr a také je nejdůležitější uplatňovat princip eh, platí uživatel a znečišťovatel. Ale my také chápeme, že existují určité státy, kteří chtějí osvobodit osobní auta z poplatku na kilometr a chtějí uvalit pouze euro vynětu. Jestliže to některé státy to tak chtějí, tak ať si to tak udělají, ale my se domníváme, že poplatek za kilometr a placení e, uživatelem a znečišťovatelem je to nejlepší. Paní Sehnalová. Paní Sehnalová. Nelise a pana Benedeta. Eh, ASEKA ve své pozici uvádí, že ta lhůta 24 měsíců pro poskytovatele ETS je nerealistická, nicméně, že nějaká časová lhůta by měla být zachována. Chtěla bych se zeptat tedy, jaká a proč vlastně, protože pan Benedetto ve své prezentaci hovořil pouze o odstranění té 24-měsíční lhůty a v této souvislosti bych se také chtěla, chtěla zeptat na váš názor na to postupné zavádění prostřednictvím těch regionálních regionálních iniciativ. Non le so dare una risposta sul tema del tempo, perché è direttamente legato... a... týkající se času tu nemohu zodpovědět. To má co dočinění s tím, kolik zemí hodlá akceptovat poskytovatele služeb koncesionáře. Takže čas nemůžeme přesně eh, prognozovat trh ukázal, že 24 měsíců není realistických a že se to má vypustit. My jsme toho názoru, že by se mělo postupovat postupně. My bychom se měli podívat na to, co je možné na úrovni státu, potom místně a potom bychom se měli dívat na Evropu. Jestliže se najdou během 24 eh, měsíců koncesionáři, kteří budou fungovat na Krétě i, na, i v Irsku, tak to si nejsem jist, Eh, hovoří se také o nediskriminačních podmínkách eh, pro poskytovatele EETS, eh, e které by měly řešit smírčí orgány. Máte z jejich činností nějakou zkušenost a pokud ano, jakou? The whole idea is now that... Celá myšlenka spočívá v tom, že, eh, že se všichni eh, dohodneme a přijmeme eh, novou dohodu, tak budeme mít poskytovatele, poskytovatele služeb, kteří budou znát eh, určité regiony. Eh, nebudou to konvenční uživatelé EETS, i když je tak budeme nazývat. Budou pokrývat určité sektory zájmu a postupně tak začneme pokrývat celou Evropu. Jméno zůstane poskytovatel EETS, ale bude to ve skutečnosti regionální poskytovatel EETS. Eh, takže budou to skuteční poskytovatele EETS. Díky. Paní Foster nyní, tři, eh, pardon, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Je to otázka na paní Kryt. Jsem přesvědčená, že eh, klíčové otázky, které je třeba uvažit v tomto návrhu, je to, jak to odpovídá principu subsidiarity. Myslíte si, že Evropská unie opravdu je potřebná kvůli tomu, aby se řešily problémy dopravních silničních zácp, když všichni se domnívají, že v podstatě je to místní záležitost, a která se týká místních charakteristik. Děkuji za tu otázku. Já jsem nehovořila o externalitách. Je to součást studie, kterou kterou máme tady a je k dispozici v sále, tak se na ní můžete podívat. Pokud je o silniční zácpy, máme lepší řešení než eh, daně, které se budou reinvestovat do veřejné dopravy. Eh, máme eh, řešení, nejde jenom o přidávání poplatků a investování na, do nových silnic. Může to se to lišit v, městech jako Londýn, kde je to úplně odlišné. Pokud musíte jezdit po dálnici, abyste do odvezl děti do do školy 50 v 50 pří, eh, případů by to fungovalo, jak se nám ukazuje, když eh, podpoříme multimodalitu a budeme využívat i nešpiček. Děkuji vám a jenom budu pokračovat. Nesouhlasila byste se mnou, eh, když jste se o tom zmínila. Jde o nedostatek uznání nebo neexistence uznání toho, že Zda lidé žijí ve městech nebo na venkově. Lidé na venkově se neobejdou bez automobilu. Samozřejmě mohou se trochu spolehat na, silnič, na eh, veřejnou dopravu, ale ta není dostatečná a nebudete se mnou souhlasit, že jde o skutečný nedostatek uznání toho, že lidé z venkova by byli eh, penalizováni, což by nesprávně penalizováni a že by přispívali ke společnosti eh, nespravedlivě a souhlasím, že mohou si to někteří takto vyložit, protože jsou domácnosti, které se spolehají eh, na autech a nejde jenom o eh, trestání, jde o využívání silnic, eh, jde o dopravní mix. Všichni hrají určitou roli. My nejsme E, proti e, multimodální dopravě NIS a nechceme nikoho obětovat, nehledáme e, do obětního beránka. Ano, ale komise plánuje, že nebo se zabývá tím, aby Eh, autobusy a jejich řidiči ze zahraničí nebyli diskriminováni, to už se eh, řeší a řeší se to v celé Evropské unii. Eh, Evropská komise by mohla, mohlo by být nutné, aby Evropská unie se k tomuto nějak postavila. Když hovoříme i o národních systémech, ano, my se zabýváme pouze zde jde pouze o do, na, národní systémy. Mezinárodní by neměly. Děkuji. Děkuji. Na minutu 30 pan Miška. Děkuji a budu pokračovat v tom, co říkala paní eh, Kryt. Budete se mnou souhlasit, že dopad interoperabilita na podniky a na soukromé uživatele přes hranice je značný? Já bych řekla, že to je problém a řekla bych, že je těžké srovnávat eh, systém jenom eh, podnikový, eh, podniků, které mají pouze nákladní dopravu a ostatní, čili je to, je to způsob, jak dosáhnout interoperability bez legislativního návrhu, bez toho, že by se v něm zobrazily tyto změny, že by se poskytly Eh, různé volby, pokud jde o interoperabilitu. Eh, v rámci nediskriminace nediskriminace musíme zajistit, eh, že nebude diskriminace, že se systém bude jednoduše používat a v tom s vámi souhlasíme. Takže se to trochu týká toho, co se říkalo, že to vyčlenění je e, obtížné a v současném rámci je nedostatečné. Bo byla byste proti, co je nedostatečné e, fungo- e, financování nebo interoperabilita? interoperabilita, interoperabilita a otázka je, zda bez návrhu, který byl předložen komisí, se nám podaří dosáhnout cíle nebo ne. Pokud vytvoříte podmínky a určitou standardizaci systému, tak můžeme, a když zajistíme, kde bude implementován, tak bude interoperabilita pro eh, občany a můžeme velmi tlačit na to, aby se uplatnily systémy, které budou nízkonákladové. Paní Kilonen, prosím. Vy už jste měla předtím právo na tři minuty, takže teď dostanete tři minuty a pak ještě budete mít tři minuty navíc později. Takže tři minuty, prosím. It's my life. Sorry, I was in Ano, já jsem byla na výboru INTA hlasovat. Chci se zeptat na interoperabilní systémy. My Víme, že máme časové a vzdálenostní systémy v členských státech. Myslíte si, že existují technologické možnosti, jak to vyřešit na hranicích, tak aby členské státy nemusely měnit své systémy a přizpůsobovat je evropskému systému a potom také používání peněz a silničních poplatků na evropské úrovni. U silničního balíčku jsme se také ptali, do jaké míry se příjmy vracejí přímo do silniční infrastruktury a dopravy. Musíte také říci, na koho se obracíte. Já vím, že jste tu teďka chvíli nebyla. Na koho se obrací vaše otázka? Myslím, že první otázka by mohla jít na pana Benedetto a možná pana Dionelise. A druhá otázka možná na to by mohl odpovědět eh, Nikrit. Benedetto, můžete začít. Výborně. Já si myslím, že tady jde spíše spíš o takovou technickou otázku, to, co pomůže zajistit interoperabilitu. To znamená, že máme tarify, které jsou nějakým způsobem vyjádřeny, vypočítány, můžou být podle té eurovinětové směrnice vypočítány. Pro nás je důležité, je, abychom skutečně měli nějaký příspěvek toho, co se má vlastně vyplatit. Dnes satelitní technika by umožnila mít skutečně tu technologii k dispozici pro zaručení interoperability systému. Pan Dionelis? To build up on the answer. I mean, technology chci říci, že technologie se může používat všude, ale bude to mít své náklady. Pokud budou příliš vysoké, pak tady nebude konkurence jestliže se začne s interoperabilitou mezi dvěmi státy, tak to bude mít náklady a to musíme takto vzít na vědomí. Um, merci. Alors do, druhá otázka se týkala těch infrastruktur. Pan Lebeda asi zodpoví. používání příjmu na financování parkování a také bezpečných odpočivadel. Toto velice podporujeme. My s vámi v této věci souhlasíme. Okay, merci. On Děkuji. Ještě, paní Klode, nebojte se, ještě budete mít příležitost pro další otázky. Pan Danulde, na tři minuty, prosím. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nyní bychom se také měli zabývat myšlenkou eh, silničního socialismu protože opravdu se musí platit za poškození silnic, musí se platit podle principu eh, znečišťovatel a také uživatel platí. Potřebujeme také eh, karbonovou daň na eh, emise a také potřebujeme eh, bonusy pro nákup vozidel, čistých vozidel a také musí být trestáni ti, kteří kupují vozidla se špatnou výkonností a proč nadále trváte na tomto, tak říkajíc, socialistickém modelu? Teď bychom mohli mít nový systém, který by byl účinný na našich silnicích est, la question. Na koho je ta otázka? To those who are skeptical to uh, more market těm, kteří jsou skeptičtí k tržnímu principu na silnicích. <laughs> Jsem očividně já. První benefit je mobilita takže musíte se pohybovat a musíte si to moci dovolit. A pokud se týče externalizace, také eh, eh, ceny za kilometr, tak tady se musíme chovat ke všem druhům dopra- dopravy stejně. Takže musíme si říci, co vlastně je ta žádoucí míra zdanění. Já souhlasím s vámi, ale mám tady ještě jednu věc. Musíme postupovat opatrně, abychom přesně rozhodli o tom, co je čisté a méně čisté. Nulové emise to je čisté vozidlo, ale jak také budete vyrábět elektřinu? Můžete říci potom, že elektřina vyráběná z uhlí je čistá? So, uh, my second question is, um... Druhá otázka je, že švédská vláda připravuje návrh na silniční poplatky na základě kilometru co nám můžete poradit, eh, jak máme postupovat, abychom zabezpečili budoucí interoperabilitu? Nejdříve musíte rozlišovat dva principy. Platí uživatel, to musí být pokryto. To je součástí e, příjmů a potom externality. Tady musíte rozhodnout podle vaší situace, jaké procento chcete pokrýt a kde budete využívat na eh, příjmy z internalizace. Děkuji mnohokrát. Paní Ajuto, nyní na 2 minuty 30. Sì, allora volevo... Signor Toz. Pane Toci, já bych se chtěla vrátit k té otázce mítného. Říkalo se, že by neměly být povinné, že příjmy mají jít do dopravy, tedy jako investice do dopravy a další věcí a tak dále. To znamená, že jde o to vlastně proplatit ty náklady za životní prostředí, aniž by to byla povinnost nějak zase řešit životní prostředí mu pomoci, čili jak chcete chránit životní prostředí díky vašemu přístupu nebo s vaším přístupem. A co si myslíte obecně o systém Mech Markup a jak je používat? On the, on the, on the question of earmarking. K otázce toho vyčlenění. Do určité míry je to také akademická otázka, protože většina zemí eh, používá nebo zavádí tyto, která zavádí tyto poplatky, tak v těchto zemích část poplatků jde zpátky do sektoru. V Belgii například část těch peněz jde zpátky do eh, průmyslu dopravy a část jde na zlepšování nebo opravy a udržbu silnic. Když o tom hovoříme na evropské úrovni, tak nemyslím, že je nutné a že je eh, potřebné eh, to nějak řešit, protože jsme už o tom hovořili mnohokrát a zjistili jsme, že to možné není. A druhá otázka? To se tý, co si myslíte o přirážkách obecně? Eh, kdy a kde se mohou používat? Já té otázce zcela nerozumím. Markup? Přirážka? dodatečné náklady. Kde, kde byste je implementovali, kde byste je použili? Mám ještě čas? Máte 20 vteřin? Eh, eh, otázku na pana Benedeta. Mikro, eh, když hovoříme o satelitní technologii, proč nemůžeme eh, ji začít zavádět hned? A proč ji necháváme na budoucnost? Protože to bude mít implikace v nákladech. Kdybychom to udělali ze dne na den, tak eh, by to bylo moc nákladné, protože satelitní technologie je desetkrát dražší než eh, krátkovlná technologie. Každopádně máme eh, zájem ji zavést v eh, krátké době, dvě a půl minuty. Ano, já oproti kolegům to, co se týče vylepšení všech infrastruktur, včetně silniční, by měla být priorita s tím, že se samozřejmě respektuje princip eh, subsidiarity. Pan Richard a já jsme optimisté, protože myslíme si, že to zásadní už bylo nebo je zaplaceno. Nevím, komu tedy, hm, jako komu přijdou ty, ty příjmy, komu to prospěje. A doufám, že to nebude na úkor francouzských daňových i evropských eh, poplatníků, eh, zejména automobilistů. Pan Dionelis mě trošku uklidňuje, pokud jsem to dobře pochopila. Mně se zdálo, že jsem slyšela, pane, že jste říkal, že je potřeba rozvíjet evropský elektronický systém mítného, abychom viděli, kdo je kde, kolik dlužíme komu. A myslím, že tady jsou velká rizika, co se týče e, osobních dat samozřejmě. Můžete mě nějak jaksi uklidnit v tomto směru? Actually, actually I said quite já bych řekl právě opačnou věc. Co my říkáme, je, že politická vize je dostat se tam, jak jste, co jste právě říkala, ale vzhledem k realitě a k současné situace si myslíme, že musíme jít krok po kroku. Začínáme v malých regionech, nebo začít v malých eh, regionech, vidět, jak funguje interoperabilita v malých regionech, zjistit problémy, které tam mají vliv i na otázku soukromí, jak jste se o tom zmínila, podívat se, jaký jsou aktéři na trhu a pak postupovat postup eh, eh, k, eh, k paneuropeismu. Nezavedě to přímo v celé Evropě, protože to je trochu daleko a je v tom příliš mnoho rizik. No mi Dobře, to jsem pochopila. Step by step, to je postupné, to je, abyste vyšel až na nahoru na to schodiště. Vy se tam nějak chcete dostat, takže já si stále myslím, že tady prostě riziko je. Děkuji každopádně. Děkuji. Paní Arnotu, pan Vindekamp, Vandekamp, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Jedna z důležitých otázek je, zda v Evropě jsme na to připraveni. A já bych tuto otázku položil všem pěti panelistům. Jak hodnotíte Eh, to, kdy to může eh, nastat, kdy se to může realizovat. Začneme panem Benedetem. Já si myslím, tak myslím si, že je důležité vytvořit eh, rovnováhu mezi operátory a připraveností. A neodvážil bych se udevést žádný časový rámec já se vracím k tomu krok po kroku, tam je, tak jak e, o tom hovoří členské státy a interoperabilní systémy, které budou zavádět podle toho, jak chtějí Švédsko a Německo, už říkalo, že všechny systémy budou čím dál tím víc interoperabilnější a e, e, snadno uživa, snadné pro uživatele. Já si myslím, že je třeba zajistit spravedlivou eh, konkurenci mezi národními poskyt, poskytovateli služeb, mítných služeb a mezi eh, těmi subjekty, které, které zajišťují interoperabilitu všech eh, subjektů bez bariér, tím, že odstraníme bariéry, se umožní pokrok me. Ah, the German. If you want. I mean, I, as a railway, I can of course only. Pokud jde o železnice, mohu jen podpořit eh, princip interoperability. Je zcela jasné, že se musí eh, podpořit a eh, navíc to zajistí spravedlnost mezi různými mody dopravními, způsoby dopravy. For us as an environmental organization, the... Pro nás jako organizaci životního eh, prostředí je internalizace externích nákladů velmi důležitá. Eh, a eh, v té směrnici všechno dává nový impuls a zdá se, že to je ještě běh na dlouhou trať. Výsledek nebude okamžitý. Já vám řeknu, jak to vidíme dopravní E, zeměpis. Máme zde Portugalsko, e, Francii, Španělsko. Mají vlastní regionální interoperabilitu. A pak zde jsou další e, regiony, například to, to může být Německo, Belgie, Rakousko, kde může být další regionální interoperabilita. A potom střední a východní Evropa a, Balkán, a, po Balkánská oblast. Tam taky to může být další region region. A na tomto základě se vytvoří panevropská interoperabilita, ale regionální interoperabilita už existuje. No, já, I'm also in favor, but when? Eh, ale kdy to bude? Eh, na základě regionálních interoperabilit až budou regionální, tak můžete doufat, že panevropská přijde. Nevědí. Děkuji. Teď pan Kaputu na tři minuty. Eh, Děkuji. Já se pokusím eh, se neptat na to, co už bylo na stole, interoperabilita, na pana Beneto mám otázku. Přijetí e, toho čtecího systému SPZ. Tam se předpokládá, že tato technologie bude používána autonomním způsobem, že se tak tedy budou poznávat vozidla. Bude to oddělené od jiných technologií. A ta technologie, kterou používáme dnes jako komplementární vedle dalších technologií, je to propojeno, tedy integrováno s dalšími mítnými technikami a tam, kde je to používáno výlučně, to nepřináší dobré výsledky. Myslíte si, bo jaké jsou potíže z hlediska interoperability a efektivity s tím vybíráním mítného pomocí tohoto systému? Může to být i doplňkové? Může, může se použít ta technologie doplňkově? Tak... Uno strumento complementare, soprattutto un backup system per ten, to čtení značek je dodatečný systém, který nám umožňuje identifikovat eh, z, eh, značky, registrační značky. A tenhle ten systém nám umožňuje napravit chyby, pokud ten systém čtecí nefunguje. Eh, takže, protože je určitá míra mm, jistoty při, u transpondérů. A když je hustá trafika, eh, hustý provoz, tak to funguje s problémy. Když je řídký, řidší provoz, tak to funguje velmi dobře. A samozřejmě jsou ještě další podmínky, které to eh, ovlivňují. Takže je důvod, aby se snížilo, snížila přijatelnost transpondérů, eh, čili by, by, do, aby byly doplňkové k jiným technologiím, by bylo přijatelné, ale jiné technologie určitě určitě ano. A další otázka je pro pana e, Toda a e, určité aspekty už zazněly od jiných. Eh, jde o to, jak stanovit ceny ve světle dopadu na životní prostředí. E, Rád bych se e, zaměřil na konkrétní aspekty, které se týkají transparentnosti a komunikace s uživateli. Rád bych e, věděl, zda souhlasíte, že e, postupně zlepšíme a jak postupně zlepšíme komunikaci s koncovými uživateli, když tedy stanovíme poplatky a daně protože eh, když nebudeme komunikovat, tak bude velmi obtížné eh, provést změnu v modálním užití dopravy. Plně s vámi souhlasím, myslím si, že eh, příklad diferenciace v Evropě je dobrý. Opravdu se zlepšil se to zlepšilo, pokud jde o počet těžkých vozidel na silnicích. Je třeba, aby ten systém byl co nejjasnější. Tak nyní já, tři, minuta třicet. Pane Lokmane, pokud tedy budete podporovat to vyčlení, ten remarking, marking, čili by to šlo na, jiný, jinou dopravu než třeba silniční, jak tedy si představujete tato opatření a jaká proporce, jaký poměr by se vám zdal rozumný? Já již jsem o tom hovořil v souvislosti s earmarkingem a sice jde tady opravdu o pokrytí nákladu, tak jako je to u železnice, tak by se to mělo vztahovat i na silnici. Pokud se týče markups, tak ty to lze využívat na rozvoj čistší dopravy a pak také princip znečišťovatel platí. Toto by mělo být internalizováno vůči společnosti. Kolik by, jaký by to měl být poměr? Kolik procent? Teď jsem... Nemám přesná čísla. Myslím si, že o tom by se mělo hovořit na národní úrovni. Žádná odpověď tedy pro mě. Tak, dále. Ještě pan Vin ještě má slovo. Tři minuty, EPP. Děkuji. A tak to získáváme čas, když nechcete. Paní Kilonen, máte ještě tři minuty, myslím. Tři minuty, ano. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já mám krátkou otázku na dámu. Jak byste řešila situaci, kdybychom začínali od vlastně od nuly. Mělo by se to ušít na míru eh, místním a národním strukturám. My vidíme, že se neustále navrhují různé systémy a hovoří se o tom, že to vozidlo je čistší a nulovo emisní a tak dále, ale pak vidíme, že tomu tak není a neustále se systémy změní, mění a také se mění vědecké poznatky. Takže já vím, že my se na to také díváme z hlediska oživatele. Nejsou tady ti nejlepší ani ti nejhorší. Když eh, počítáme s tím, že elektrická vozidla budou jezdit po dálnicích, tak to není zrovna nejlepší, protože nejsou nejefektivnější. Takže tady musíme postupovat opatrně. Eh, tady tady eh, si musíme také zvážit, zdali opravdu vlá, eh, dosáhnou cílů, které si stanoví. Děkuji, to je všechno z mé strany. Výborně, děkuji mnohokrát. Teď paní Grapidy na dvě minuty, prosím. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte scurt și vreau să-mi răspundeți la fel. Pane předsedo, velmi stručně a chci krátké odpovědi. Vy jste si protiřečili, někteří chtějí vyněty, někteří chtějí eh, se jich zbavit, někteří chtějí, někteří chtějí subsiditu, někteří ne. Paní Kryt, vy jste kritizovala modalitu eh, spoplatňování. Jakou máte, jaký máte konkrétní návrh, aby to bylo spravedlivé a co navrhujete pro to, aby se poplatky vracely, tedy to, co se za ně zaplatí, vracelo do Eh, infrastruktur. Pane Toci, vy jste řekl, že to není drahé mít elektrické auto. Máte studii dopadu? Protože jste možná nepromyslel, že infrastruktura napájení těchto vozidel zatím neexistuje, že v některých zónách, třeba na venkově, by to asi nebylo praktické. Co tam budou dělat lidi? Děkuji. <laughs> Eh, Zdanění Já jsem proti tomu, abychom demonizovali vyněty a říkali, že pouze poplatky na základě vzdálenosti jsou eh, správné. My musíme vycházet eh, z čisté dopravy a nemůžeme sázet pouze na jednoho šampiona elektrická auta, ale to musí také řešit národní trh elektrická auta. K tomu jsem chtěl říci, jestliže e, máte elektrické auto, pak takové auto se provozuje daleko levněji. Jestliže budeme mít v budoucnosti elektrická auta, tak to bude všechno levnější. Hm, e, já jsem položila ale úplně jinou otázku navrhujete, aby se peníze vracely do investic. Pan Toc to, myslím, řekl. Jaké je vaše řešení? Co navrhujete? Mluvím o nákladech každý členský stát si stanoví různé priority. Jestliže budete mít velké příjmy, pak můžete snížit také daně na práci a můžete to potom investovat třeba do silniční infrastruktury nebo buchví kam jinak, o tom musí rozhodnout členské státy. Ta uh, otázka byla docela široká. Máte dvě minuty kolego. Děkuji vám. Velký dojem na mě udělalo to, co řekla paní Grit. Já jsem ji totiž pochopil tak, že hovořila o materiálu komise a to znamená, že musíme dále zatížit firmy a občany. A dále komisi vůbec nezajímá, co se bude eh, dít s poplatky, které jsou vysoké. Každý stát si s nimi naloží, jak chce. Pochopil se vás správně? Ano, to je přesně tak, jak jsem to myslela, jak to bylo řečeno. Také v Německu roku se vypočítalo, že nové poplatky by byly asi ve výši 10,8 centů na kilometr, což je vyšší než dnes. Takže musíme velice opatrně přistupovat k tomuto balíčku. E, otázka na pana Benedeta může tento systém silnějších poplatků být zajímavý? Mezi 6 še, půl sedmé až osmou hodinou ráno. Eh, to bude do, doprava v Bruselu daleko dražší než v jiné hodiny. Dovedete si představit takovýto systém dopravy? Ano, tady existují různé zkušenosti v Evropě. A in, intermodalitu my bychom jako poskytovatel služeb akceptovali. A ještě třetí otázka. Pane Bene, pan Benedetto a ještě další řekli, že v podstatě jsou výběrčími. To znamená, že klienti mají platit a to znamená, že je to trh, kde se platí. Je to správný náhled? Je to trošku komplikovanější. My vybíráme od klientů, od klientů, kteří koncesionářům dluží peníze. My také přebíráme úvěrové riziko, například u těžkých vozidel a my se snažíme eh, toto riziko snížit. My tedy vyučtováváme ke konci měsíce. Děkuji vám, pane Benedetto. Tak tím skončili výstupy eh, našich eh, dám a pánů poslanců. Eh, dám na tři minuty slovo zástupci DG Move, aby zareagoval na to, co zde bylo řečeno. Děkuji, že dodržíte čas. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Uh, řekl bych, že můj dojem byl velmi pozitivní. Jak jsem tak vyslechla reakce dnes dopoledne týkající se poplatků. Chtěl bych říci, že eh, evropská směrnice musí hrát významnou roli při eh, zavádění poplatků, eh, konkrétně eurovinety, když hovoříme o interoperabilitě mítného EETS, to všechno umožní, aby byly byla lepší pravidla pro odměňování, lepší pravidla pro eh, podniky a lepší standardizace. Eh, tři body velmi krátce. Pokud jde o eurovně, eh, je to návrh komise a podporovaný mnoha subjekty a není tajemstvím, že první, disk, první diskusy s členskými státy měly některé státy výhrady týkající se mítného a, do, a dálničních známek. Je tedy důležitou rolí pro, nebo úlohou pro parlament, aby tlačilo na to, aby se tato eh, diskuse eh, vyvíjela. Pokud jde o autobusy, nemám žádné výhrady konkrétně. Eh, slyšel jsem, že Eh, se hovořilo o tom, nebo jeden argument je, že autobusy používají infrastrukturu a že tedy není důvod je jim dát výjimku z platby poplatků, protože ji využívají stejně jako eh, těžké na, eh, jako kamiony. Komise s tímto nesouhlasí, protože jde o veřejnou dopravu a musíme tedy být v, její prospěch. Jsou dv, dva balíčky mobility přijaté začátkem eh, listopadu, kde se hovořilo o autobusech a autokarech jako o eh, příležitostech rozvoje tohoto eh, sektoru a hovořilo se v této souvislosti i o mítném v tomto smyslu. A dále alokace Eh, příjmů. To je velmi citlivá záležitost. Je to důležitý princip pro členské státy. Pokud jde o přijatelnost poplatků pro uživatele, je to velmi citlivá věc pro členské státy, protože už eh, zde je eh, povinná alokace určité části poplatků do dopravy. To se objevuje ve směrnici o eurovinetě a také v našem návrhu je, že bychom že je potřeba určitá úroveň transparentnosti využití poplatků, tak jak to vyžadují členské státy. Samozřejmě bude to citlivá záležitost pro členské státy a proto počítáme se silnou podporou parlamentu v tomto smyslu. Takže na závěr bych chtěl rád podě- bych chtěl poděkovat panelistům za zajímavé prezentace. Děkuji. Děkuji, pane Liežva, děkuji také našim expertům, panelistům a děkuji také za jejich trpělivost a schopnost odpovídat na do vaše dotazy. Bylo to velmi zajímavé raportér a shadow raportéři, tedy zpravodaj a fiktivní zpravodaj, jistě je to velmi zajímalo. A teď, jak víte, jsme v týdnu euroafrickém. Je to téma, které náš parlament zajímá v rámci AKP a tak dále. Bylo, bylo usouzeno, že by bylo dobré, aby také výbory se zúčastnily tohoto euro, euroafrického týdne. Děkuji Eh, <laughs> tím, že vyjdete po rukou spíš než po nohou. Prosím potichu, takže teď se vyvíjí vlastně všechno v Africe, doprava zejména. Hodně se mění, takže budeme hovořit tedy o této. pan Petr Bombes PDG Move a pan Lip z EASY. Budu hovořit teda o této letecké dopravě.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 Merci de, merci, merci de bien vouloir sortir. Euh. Eh, děkuji vám. Eh, odejděte prosím co nejrychleji. Máme zde Mariana za leteckou dopravu, čili jsme v dobrých rukou. A nyní dám slovo panu Bombe, aby se vyjádřil o civilní letecké dopravě v Africe. Máte slovo za generální ředitelství MOVE. Okay. <clears throat> Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. A přeji všem dobrý den. Jsme rádi, že v rámci afrického týdne zde v parlamentu máme možnost říci pár slov, nebo lépe řečeno vyměnit si stanoviska konkrétně k Africe a letecké dopravě. Leteckou dopravu mám rád a domníváme se, že je užitečné se zaměřit na africkou leteckou dopravu a bezpečnost, protože, jak myslím, všichni víme, nejdůležitější infrastruktura, která existuje, v letecké dopravě. Nejsou terminály, nejsou ranveje, není to nová technologie. Nejdůležitější infrastrukturou v letecké dopravě je bezpečnost. To je alfa a omega toho, co v letectví děláme a rád bych o tom pohovořil s vámi v souvislosti s Afrikou. My e, pro vás máme krátkou úvodní prezentaci. Vypracovali jsme ji spolu s kolegy z EASA, kteří se také hodně zabývají Afrikou a já mám tu čest předsedat výboru pro bezpečnost a je to náhoda, že do včerejšího večera jsem byl v Nigerii, v Abuže. Je to fascinující země. E, konkrétně jsme tam byli na konferenci o bezpečnosti e, v Africe. Byla tam spousta velmi důležitých lidí z Afriky a velmi e, rych, stručně bych vás rád seznámil s třemi hlavními pilíři naše, eh, jsou to nástroje, které máme pro to, abychom monitorovali bezpečnost především v Africe. Na jedné straně máme, a to je, není eh, novinka už, eh, je to pár let, je to, eh, jsou, jsou to povolení eh, na základě autorizace TCO a dále SAFA systém v rámci inspekcí, to je jsou standardizované ramp checky, ramp kontroly v, e, po celé Evropě a eh, mám, když se něco checkuje v Bratislavě, stejně se to dělá v Barceloně a v Helsinkách a když eh, se dostáváme k třetím eh, letadlo, které přiletá z třetí země, se stejně eh, kontroluje, takže zde sledujeme, jak všichni eh, dopravci tento systém eh, uplatňují. A my v Evropě, eh, pokud máme být na něco pyšní, tak je to to, že máme nejvyšší systém v Evropě. Ten náš systém je velmi dokonalý, je v celé Evropě a předpokládá se, že země, které rozvíjejí sektor eh, letectví, mají kontakty s Evropou, takže eh, proto je žádoucí, aby požado, používali ten systém pro své účely a e, naším cílem je, abychom na celém světě tedy monitorovali bezpečnost leteckého e, provozu. Ne všechny země jsou součástí rodiny SAFA, ale komise se snaží, aby se to stalo. A dalším prvkem mezi těmi našimi nástroji v letec, do bezpečnosti eh, letecké dopravy. Eh, máme takzvaný bezpečnostní seznam Air Safety List, který je pozitivní a používáme ho, protože jsme velmi rádi, že můžeme prezentovat svou práci a získat vaši do podporu pro tuto práci eh, v rámci eh, tohoto výboru. Takže všechny tyto tři prvky jsou součástí jednoho, eh, jedné sady nástrojů. Eh, SAFA, EASA e a Safety List fungují dohromady a umožňují efektivně využívat finanční prostředky, které vaš, s vaší podporou máme. Velmi stručně o africkému, o stavu Afriky a toho safety listu. Afrika je daleko víc zastoupená na tom safety listu než jiné regiony. Před eh, řadou eh, let eh, bezpečnost byla, v Africe byla problematická a společně s africkými partnery se snažíme postupně zlepšovat situaci. Ještě eh, nedosáhly potřebné úrovně, to je vidět na tom eh, bezpečnostním seznamu, ale každopádně jsou země a pořád je to eh, ta, ta samá, prostě ta samá věc, ten samý příběh. Eh, pokud eh, mohou eh, úřady a orgány, které dělají, se zabývají bezpečností, fungovat nezávisle, a to v Africe není vždy evidentní, tak to funguje úřady fungují v zemích, kde provozovatelé eh, nebo dopravci jsou eh, mocnější, ale přitom eh, úřady mají dohlížet na jejich bezpečnost. Máme země, které jsou problematičtější než Nigerie. Nigerie je na seznamu a probudili a probudila se a začala investovat daleko víc do bezpečnosti letecké dopravy. Afrika je stále ještě nejlépe zastoupena a jsou dva je, je, e, dopravci Zimbabwe a mediů z Nigerie, které, byly, eh, se, se, které se objevily na tom eh, bezpečnostním seznamu, protože EASA je hodnotila z bezpečnostního hlediska. Pokud eh, dopravce ze třetí země žádá o potvrzení, o opověření a EASA ho e, prověří a e, pokud e, má EASA určité pochybnosti nebo na základě výsledků to předá proto, aby byl, byl, byl ten dopravce zařazen na safety list nebo ne vlády si tak uvědomují, že e, něco musí udělat, buď zlepšit e, bezpečnost, anebo všichni e, dopravci se objeví na našem safety listu. Zde, když se podíváte zleva doprava, tak uvidíte, že pomalu, ale stále se Eh, čísla eh, zlepšují. Afrika na tom byla velmi špatně, pokud jde o množství dopravců v jednotlivých zemích a tak před třemi, čtyřmi lety se situace začala postupně zlepšovat. Vidíte, že situace je teď udržitelnější a že eh, řadu zemí jsme mohli vyřadit z toho bezpečnostního eh, eh, seznamu. Bylo jich zhruba 14-15, kde to nebylo vůbec možné. Teď vidíme, že v Africe to berou vážně a že když jim dáme doporučení, tak opravdu se snaží a pracují a to doporučení je od nás a od EASA. A eh, když se Eh, oni něco udělají, tak pak přijde na řadu naše práce a ze seznamu je eh, vyřadíme. Tady máme přehled toho, co jsme udělali, eh, a, nebo lépe řečeno, vidíme zde ten pozitivní trend. Z mezinárodního hlediska bezpečnost letecké dopravy ještě není taková, jaká by měla být. Je pořád ještě řada zemí, jako Zimbabwe například, kde je problém, ale pak jsou další země jako eh, Mauretánie, Svaziland, Zambie. Udělali dobrou práci a my jsme je mohli ze seznamu vyřadit. A někdy, jak jsem už se o tom zmiňoval, s vaší podporou eh, používáme takzvaný stínový bezpečnostní seznam. Eh, tam jsou E, země, kde došlo k určitým změnám, ale ne výrazným, buď k dobrému nebo k horšímu. E, v tomto případě se na, e, na to díváme i společně s vládami. Říkáme, buď začnete investovat a zlepšíte situaci, nebo nevíme, jak to skončí proto tedy používáme tento stínový bezpečnostní seznam, eh, který je užitečným nástrojem pro tyto účely. Potom eh, autorizace eh, operátora třetích stran. Tuto, tuto autorizaci vydává EASA e je tam 19 afrických zemí, které mají eh, dopravce, eh, které neměly eh, autorizaci TCO a těm od po před dvěma lety jim bylo umožněno už je, létat do Evropy, protože na základě eh, hodnocení EASA teď už do Evropy létat mohou, dříve tomu tak nebylo, takže toto tedy, eh, nebo co od nich chceme, je, aby uplatňovali určité bezpečnostní standardy, eh, které předpokládá nebo které má EASA proto, aby mohli operovat do Evropy. A je řada dopravců, kteří si uvědomili, že to je seriózní systém a požádali eh, o eh, zavedení. Tento existuje eh, systém kontrol ramp, všichni ho, takových těch rychlých inspekcí, všichni Eh, tento systém používají pod zkratkou SAFA a důležité je vědět, že s třetími eh, zeměmi nemonitorujeme, zda aplikují evropské standardy, protože v mnoha oblastech jsou evropské bezpečnostní standardy vyšší než mezinárodní, ale eh, dopravci ze třetích zemí jsou hodnoceni a Eh, validováni na základě mezinárodních bezpečnostních standardů. A každý stát nebo skupina států podle Chicagské úmluvy eh, mohou provádět tyto eh, rychlé inspekce. Je možnost, aby třetí země se do toho systému, systému zapojily. Je to případ Singapuru, Kanady, Austrálie a pár dalších zemí, které tím mají eh, lepší vhled do toho systému. A zajímavé na tom je to, že v minulosti eh, se eh, jsme nevěděli přesně, jaká je realita teď. Ano, protože nám země posílají informace o svých letadlech, protože vědí, že budou přísně kontrolována. Takže dřív třeba je mohli eh, poslat jinam, ne když nemohli do Evropy. Ale teď už je problém je poslat jinam, protože platí SAFA. Protože kdo, když je někdo členem SAFA eh, rodiny, tak eh, není možné, aby někdo mohl poslat, posílat vraky letadel eh, nebo letadla, co hrozí spadnutím na Blízký východ a do Evropy, aby posílali kvalitní letadla. Eh, pokud někdo létá do eh, Evropy, do Ameriky, jinam, tak Všude v těchto regionech se sdílejí údaje o kontrolách letadel. A my v Evropě si někdy ani neuvědomujeme, že stanovujeme eh, systémy pro celý svět a díky vaší podpoře v minulosti se nám podařilo eh, toto vyvinout. Teď nebudu zacházet do detailů eh, u všech těchto slajdů podívejte se tady doprava, kde je Afrika. Zde vidíme, že tam jsou ještě regiony, které mají Eh, nejhorší hodnocení SAFA, ale když se na to podíváte celkově, tak vidíte, že se situace zlepšuje, že to tam jde eh, níž a vidíte, že postupně, když se podíváme eh, na to rok po roku, tak vidíme zlepšení a to je velmi pozitivní. A teď jenom pro vaši informaci, ten systém eh, SAFA, těch rychlých kontrol, poskytuje spravodajské eh, informace a umožňuje znalost o eh, tom, koho začlenit či ne, nebo jaké situace v zemích, které jsou na bezpečnostním seznamu. Eh, už prakticky dva roky. To velmi dobře funguje i v Africe. Viděli jsme, že eh, tam se určité společnosti velmi snažily, aby získali autorizaci. A pokud některá země chce dosáhnout tohoto statusu, musí dokázat bezpečnost a eh, úřady nechtějí, aby jejich společnosti neuspěly v hodnocení TCO a proto tedy je to velmi úspěšný systém fungování eh, bezpečnosti v letecké dopravě. A eh, spolu s EASA jsme udělali spoustu strategických věcí, o kterých ještě pohovoří eh, zástupce EASA a pak se ještě vrátíme k závěrům. Um, uh, Děkuji vám. Vy jste si nyní vyslechli vysvětlení, jak fungují bezpečnostní opatření a e, Peter vás seznámil s jednotlivými leteckými společnostmi a já vás seznámím s celým rámcem, jakým způsobem provádíme dohled. A e, bychom měli celkový e, obrázek, pak musíme posuzovat e, oboje dvoje, což znamená, musíme se zabývat jak leteckými společnostmi, tak i e, legislativními předpisy. Tady vidíte úroveň implementace mezinárodních bezpečnostních standardů, takže červená je špatná, zelená je dobrá. Takže tady vidíte, že je tady velká rozmanitost mezi eh, státními předpisy v, tedy na úrovni států v Africe. Tady tyto předpisy se vztahují na místní operátory a zde také vidíte, že samozřejmě není snadné pro EU intervenovat, protože mozaika je velice rozmanitá. Jestliže bychom měli podporovat národní regulátory, tak národní regulátoři by se samozřejmě museli také chovat rozdílným způsobem a museli by mít řešení šitá na míru. letecká doprava je důležitá pro ekonomický rozvoj afrických států. A jestliže letecká doprava nefunguje dobře a není bezpečná, pak je to také překázka, překážka pro ekonomický rozvoj. Tady vidíme tedy implementaci mezinárodních standardů a my se musíme v této souvislosti také rozhodnout, eh, na, co, na která zlepšení se zaměříme. Vy jste viděli úroveň bezpečnosti a tady vidíte, jak v EASE poskytujeme pomoc a podporu národním regulátorům. A tady jednotlivé e, barvy představují jednotlivé projekty. Takže bledě modrá to je Euromed, poskytuje školení a také dohlíží například na údržbu intenzita opatření je také součástí projektu. A potom tady máme zelenou barvu. Zde provádíme další projekty a také v některých zemích provádí eh, dohled přímo eh, delegace EU. Potom tady máme ještě hnědé oblasti, to je subsaharská Afrika a my v EASE právě takovéto projekty pro tyto oblasti zpracováváme. My eh, nepracujeme pouze v rámci EASY, ale také si na pomoc eh, povoláváme národní experty z jednotlivých členských států. My eh, máme strategie, tak abychom byli účinní a abychom dodržovali a snižovali náklady. Hmm. my nemáme stejné zdroje pro všechny státy a my jsme se rozhodli, že budeme postupovat regionálně. EASA je také považována za RSOO, což je regionální e, organizace pro dohled nad bezpečností. My tedy integrujeme jednotlivé členské státy a snažíme se harmonizovat úroveň bezpečnosti v jednotlivých regionech. Takže my preferujeme tento nástroj a my využíváme RSOO na koordinaci a také tímto způsobem eh, zjednodušujeme logistiku a také tím pádem veškeré naše tréninkové akce jsou například účinnější. Takže máme regionální e, přístup a snažíme se také používat pákových efektů a jde o to, aby i výcvikové akce e, pokračovaly i po našem odchodu. My se jak již jsem e, říkal, tak jde především o to, aby bezpečnost leteckého provozu se zlepšovala stále. My klad na mezinárodní úrovni existují minimální požadavky, ale i zde vznikají nové výzvy, protože se eh, zhušťuje letecká doprava a my musíme také zabezpečit, aby orgány byly nadále schopny vykonávat dohled nad leteckou dopravou a také musíme zabezpečit, abychom eh, upozornili jednotlivé státy také na rizika eh, informačních technologií. pak eh, také eh, musíme upozorňovat místní orgány na eh, drony, které mohou také představovat riziko pro běžnou leteckou dopravu. A potom se je dobré, že se využívá nová technologie, ale to není snadné pro jednotlivé členské státy. Je třeba, aby také Afrika začala využívat satelitní technologie. To jsou satelitní komunikační systémy, to jsou kapacity, které poskytujeme formou eh, programu EU. Myslím si, že jsem dospěl ke konci své prezentace. Než předám slovo kolegovi, tak bych chtěl ještě něco říci, že interkonektivita je důležitým politickým cílem pro tyto země. A Eh, interkonektivita musí také fungovat bezpečně. My spolupracujeme v této oblasti s Evropskou komisí, ale chceme také říci Evropskému parlamentu, že my eh, působíme v oblasti bezpečnosti v afrických zemích. Děkuji, ještě kolega se vyjádří, děkuji vám. Chtěl jsem udělat krátkou rekapitulaci. Tady vidíte, že komise s EASou a s vaší podporou se snaží sledovat bezpečnost letecké dopravy v Africe. My se snažíme také tuto bezpečnost podporovat a rozvíjet. My se domníváme, že když spolupracujeme s Afrikou v oblasti bezpečnosti dopravy, pak je to situace win-win pro obě dvě strany. A také e, toto nám otváří, e, otevírá dveře do jiných oblastí, protože země jsou rády, že mohou společně s námi rozvíjet eh, úroveň bezpečnosti eh, své letecké dopravy. A já jsem se zúčastnil konference v Nigérii včera a já musím říci, že když my nebudeme eh, na místě a nebudeme plnit své role v Africe, pak může přijít někdo jiný, kdo nás eh, zastoupí. To by byla například Čína, která by měla velký zájem. Děkuji. Tak. Tak, Maria, nějaké otázky, komentáře? Chair, so I think the... Eh, Děkuji, pane předsedo. Ty prezentace byly velmi eh, podrobné a velmi dobré. Eh, vidíme, eh, teď jsme pochopili, jak to funguje. A já jsem to pochopil tak, že když se létá z Evropy, z Afriky do Evropy nějakou africkou společností, tak je to regulované a bezpečné. To je důležitá věc pro cestující. A moje otázka je tedy, zda e, naopak, když se létá z Evropy do Afriky, teď mám e, na mysli management dopravy, letiště, jak e, to řídíte, jak to prověřujete, tak, aby byla zajištěna bezpečnost evropských dopravců, kteří létají do Afriky. Protože pokud vím, jsou takové široké nebo bílé oblasti eh, v Africe, že jsou tam, eh, jsou tam místa, kde nejsou dráhy, kde by letadlo mohlo přistát. Tak jak toto řešíte? A já jsem pochopil také, že v Africe jsou, řekněme, preferované úřady a e, tyto e, úřady e, aplikují základní pravidla Evropské unie, pokud samozřejmě mají lidi, kteří jsou kvalifikovaní pro to, aby to udělali. Eh, každopádně bezpečnost a tyto, eh, tato pravidla jsou tam eh, za Biblí, což je důležité. A když hovoříme ještě o Africe, tak tam nejde ani o tolik peněz, milion, dva miliony pro vytvoření stanice EGNOS v Evropě, tak aby se eh, doplnil eh, ten systém EGNOS eh, v Evropě, protože by se tím zvýšila bezpečnost. Děkuji vám. que euh, je ne dis pas plus. Non, ok. Ještě víc? Ne, dobrý. Eh, Možná odpověď teda na tyto dotazy, eh, na tu obtížnost těch infrastruktur, její vylepšení. Pan Marinesku se velmi investuje do, těchto, do této problém, problematiky. Také já, sa, já samozřejmě má zároveň tedy obrovský věhlas a je velmi důležité, že reguluje tímto způsobem letecký provoz. Takže jestli můžete krátce nějakou poznámku ještě k tomu. We, uh... No. Budu hovořit eh, raději anglicky. Jenom pár připomínek. V první, k tomu prvnímu bodu máme mnoho evropských dopravců, kteří létají do afrických destinací a samozřejmě dělají bezpečnostní hodnocení, což nám dává nepřímé informace o problémech, které mají. Mohu uvést příklad. A vrátím se zase k Nigerii, protože jsem tam e, teď byl hlavní runway mezinárodního letiště v Abuji. E, e, má špatný povrch, jsou tam díry. A my jsme řekli jejich úřadům, že tam nebudeme létat, pokud tu runway neposílí. A Eh, letadla tam taky eh, nelétala. Samozřejmě země to velmi kritizovala, ale jednali a tu runway opravili. Takže eh, jakýkoliv, eh, eh, jakákoliv informace od společnosti nám přispěje. A pokud jde o EGNOS, tak máte pravdu. Jeden z projektů, který jsme vyvinuli, a nebudu, eh, pokud jde o peníze, tak myslím, že to bylo 5 milionů. Ale každopádně je to důležitý projekt, protože pomáhá části Afriky využívat EGNOS a zajišťuje, že EGNOS je více využíván, protože, jak správně říkáte, je to často jediný dostatečný nebo jediný dostupný systém, který eh, umožňuje našim eh, letadlům nebo sledovat naše letadla a eh, s omezenými prostředky tedy děláme, e, co můžeme. Samozřejmě počítáme s mezinárodní spoluprací a technickou pomocí. A nej, e, nej, nejcennější na tom jsou, jsou ti konzultanti, kteří nám pomáhají. Takže e, my opravdu tam máme co můžeme. EASA je velmi e, schopným projektovým partnerem. My víme, že e, kvalita musí být dobrá, proto ji taky monitorujeme a africké země vědí, odkud konkrétně všechno z Evropy e, přichází, protože my nechceme, aby to bylo užitečné, aby z toho měli zisk jenom někteří evropští daňoví poplatníci. E, každopádně řada opatření, e, která specifikují úlohu EASA v tomto smyslu a je to právě z důvodů, které jsme se pokusili vysvětlit. Děkuji, pane předsedo. Když budu hovořit prakticky, tak pro nás to znamená, že se snažíme co nejvíce být přítomně na místě, zajistit e, Eh, být přítomni, abychom zajistili, že letiště i eh, prostě všechny společnosti, které zajišťují eh, leteckou dopravu, fungují, abychom zajistili bezpečnost. Máme experty z ESEA, z JATA a z EKAKu, kteří společně zajišťují to, co máme Eh, to, co tam chceme dělat, protože ten projekt komise je být přítomen přímo na místě a eh, splnit potřeby nebo zareagovat na potřeby průmyslo, průmyslového odvětví. Jde o kombinaci opatření, ale ještě, abych udělal další krok k té vaší otázce. Evropská rozvojová banka chápe, jak je to důležitá věc a angažovala nás jako technické poradce v oblasti půjček do infrastruktury, tady hovoříme výhradně o ranvejích, protože chtějí mít nezávislé poradenství. A jeden z projektů v Africe je právě financován Africkou rozvojovou bankou. E, v tomto projektu se stanoví seznam priorit Samozřejmě je zcela zřejmé, že e, infrastruktura na, mezi tyto priority patří. A myslím si, že vš, my všichni se snažíme zajistit, že když tam prostě chcete létat, tak e, pro bezpečnost má infrastruktura prvořadý význam. A možná pro informaci, ASEGNA, to je asociace 12 států, v Africe, které se rozhodly eh, se zapojit do EGNOSu. A jak se Petr o tom zmiňoval, máme eh, pobídky, aby sami investovali. Děkuji mnohokrát. Kristýno, ne? Ne? Nechceš vystoupit? Tak něco navíc, eh, pane kolego, ne? Takže nám nezbývá, než vám poděkovat. Bylo to velmi zajímavé, je to aktuální. Eh, vlastně téma Afrika, který tu tento týden máme na parlamentu, je důležité o tom hovořit. Takže bylo opravdu zajímavé mít tento vstup a eh, od lidí, kteří tomu opravdu rozumí. A tím, myslím, skončí naše zasedání a příště se sejdeme 4 prosince v 15 hodin. Takže tím končím dnešní zasedání a děkuji všem i tlumočníkům. Děkujeme, pane předsedo. Byli s námi až do konce.